Good morning, everybody. Dobré dopoledne. Zaujměte prosím svá místa. Vítám vás na eh, zasedání výboru Regi pro regionální rozvoj. Je nás dost členů přítomno. Všechny vás zde vítám. Ještě jednou vám přeji dobré dopoledne a zahajuji tímto zasedání výboru pro regionální rozvoj. Prvním bodem na našem pořadu jednání je přijetí pořadu jednání. Ptám se vás tedy tímto, zda můžeme návrh pořadu jednání přijmout. Prosím, pane kolego. Děkuji. Ano, já si myslím, že můžeme. Včera jsme neměli žádné zasedání, protože jsme neměli nic na programu. Dnes máme na programu pouze studii a já bych rád eh, měl sdělení. Mám návrh eh, na ústní dotázku na plená, otázku na plenární zasedání k některým aspektům. Mám eh, s tomu vystoupit v rámci bodu 3, nebo to můžu učinit nyní? Thank you, thank you very much. Děkuji, máte pravdu, že včera jsme se nesetkali, nicméně dnes nás čeká zasedání koordinátorů. A já si myslím, že během zasedání koordinátorů můžeme přijmout rozhodnutí, které se budou týkat právě například vašeho návrhu na ústní otázku. Pokud mi dovolíte, paní předsedkyně, tak bych rád řekl pár slov, tak abychom mohli o tom diskutovat potom na zasedání koordinátorů okamžitě po zasedání výboru Regi. Včera jsme měli čas eh, pro to, abychom mohli pracovat. Neměli bychom vyčkávat, a takže jsme měli příležitost se zamyslet nad eh, takovými velkými obavami, které máme v případné prodlevě u spousty programů. V roce 2014, pokud hovoříme o faktech, tak eh, mm, rok 2014 není rokem výsledkem, ale není výsledky, rok, který by přinášel výsledky, ale jde spíše o programování. A pokud se podíváme na některé členské státy, tak dojde k velkému odsunu do roku 2015, ještě předtím, než vůbec nějaké programy se spustí. Eh, my neustále hovoříme o růstu, eh, pracovních místech, eh, investicích, ale teď bychom měli hovořit také o rozpočtu pro politiku soudržnosti, ale podíváme-li se hloub hm, více pod povrch, tak se podíváme na cíle, na ekonomiku, která je poháněna znalostmi, na témata jako je udržitelnost a tak dále. A naším cílem je a pak tady ještě jsem zapomněla říct, že máme kromě toho problém s nezaplacenými účty. A já si myslím, že by bylo moudré, abychom eh, nevyčkávali, ale abychom vyslali eh, politický signál a požádali na mm, listopadovém plenárním zasedání, abychom už na tomto plenárním zasedání hovořili o tom, jaká je současná situace. Můžeme vypracovat nějaký srozumitelný text s pár otázkami, a možná, že ti z vás, kteří neviděli ještě ten text, tak by bylo vhodné, abychom ten text distribuovali teď, prostřednictvím například sekretariátu. Já jsem včera hovořil s Kostancem a už jsme se spolu podívali na tento text během času, který byl naplánovan pro zasedání. A teď by se na ten text mohl každý podívat a pokud bychom ehm, se tak rozhodli, tak bychom mohli prostřednictvím výboru bychom mohli podat ústní dotaz. Pokud ne, tak například tak můžete učinit prostřednictvím eh, skupiny. A to tak, abyste dostal tedy na politickou agendu. Tak, aby nám bylo jasné, co se děje. Souhlasím s tím, že to můžeme probrat na eh, zasedání koordinátorů a pokud souhlasíte paní předsedkyně, tak já to teď ještě rozešlu tak abychom zjistili, zda to můžeme již přednést dnes a nečekat na další zasedání koordinátoru, abychom to neodkládali na nějaké plenární zasedání v roce 2015. Souhlasíte, paní předsedkyně? Ano. A my už jsme zajistili, že ten dokument, který jste mi dal, bude skopírován. Takže vám za to děkuji, každý dostane kopii. A na dnešním zasedání koordinátorů přijmeme rozhodnutí. Je to tak v pořádku, pane kolego? Ano, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Other suggestions concerning the agenda of the meeting today? Nějaké další dotazy k pořadu jednání? Dobře, tímto pořad jednání přijímáme. Druhým bodem na našem pořadu jednání je schválení zápisu ze zasedání z 22. 23. září, dále také z 1. října a ještě ze 6. října. Měli byste to mít ve svých dokumentech k dnešnímu zasedání. A jako obvykle, pokud nemáte nějaké námitky, tak eh, navrhuji schválení těchto zápisů. Máte nějaké námitky někdo? Nikoliv? Děkuji. Zápis eh, z těchto schůzí je tedy schválen. Za třetí sdělení předsedkyně, nicméně já žádná sdělení pro dnešek nemám, čímž se dostáváme ke čtvrtému bodu, což je eh, náš první obsahový bod pořadu jednání. A jde nám o diskuzi zjištění studie na téma provádění politik soudržnosti v období 2014 až 2020, přípravy a správní kapacity členských států. Tuto studii si vyžádal eh, výbor v roce 2013 v září a eh, výzkumná jednotka, která eh, podporuje naši práci, je to útvar Policy Department B, tak se obrátil na kolegy ve Vídni na společnost, kterou má Evropský parlament rámcovou smlouvu a poprosili, aby vypracovali tuto studii. Cílem bylo, abychom ehm, monitorovali správní kapacitu a přípravy členských států v novém programovém období 2014 a 2020, a konkrétně tedy provádění politik soudržnosti. A jde nám o úspěšné zahájení programového období. Máme tam 14 případových studií, které byly analyzovány. Výsledky studie budou předloženy paní Kristínou Hamzou. Je zde dnes přítomná. Je ehm, seniorní konzultantkou společnosti Metis. Poté po prezentaci bude prostor na dotazy a návrhy členů. Paní Hamzová, máte slovo. Děkuji. Um, I would like to uh, present or... Dobré ráno. Ráda bych vás seznámila se studií, která byla velice časově náročná a obecně náročná. Probíhala uplynulých deset měsíců, bylo to v období horké fáze, období programování a, a zatím to neskončilo. Takže my jsme zmapovali status quo během našeho hodnocení. A takže já se nejprve jak si stručně tady zaměřím na to, jak jsme vybírali členské státy a ty případy a jak jsme řešili výzvy dohod partner, s partnery a a potom otázky kapacit a nakonec uvedu doporučení. Výběr členských států a jednotlivých případů tam jsme se rozhodli nesoustředit pouze na operační programy, ale také na celé členské státy. Takže jsme vybrali několik parametrů pro e, výběr členských států, samozřejmě EU 15, EU 12 plus 1 a také jsme je rozdělili na velké strukturální eh, rozpočty a, eh, a malé rozpočty ze strukturálních fondů a také jsme se dívali na změny struktury operačních programů. Třeba některé členské státy je, tu strukturu vůbec neměnily, ani objem eh, operačních programů a jiné je značně zmenšily a další využili možnost eh, multifondovou eh, takže eh, jsme vybrali 14 států, Rakousko, Finsko, Lucembursko, Švédsko, jako státy, staré státy s malými rozpočty, dále Itálie, Řecko, Spojené království a Německo, což jsou velké státy a na druhé straně mezi státy 12 plus 1 je Estonsko, Chorvatsko, Bulharsko. Vybrali jsme i Chorvatsko, protože to je nový členský stát a pro nás je zajímavé vidět, jak oni s strukturálními fondy pracují. A vybrali jsme také Polsko, Českou republiku a Maďarsko. Studie se soustředila především na problémy operačních programů a partnerských dohod. E, nové strukturální fondy mají řadu výhod, ale my tady v této prezentaci se zaměříme na problémy, protože na ty se soustředí také doporučení, čili ne všechno je špatné, ale tady v této prezentaci se soustředím především na problematická témata. Administrativní kapacity implementace programů, tam jsme se maximálně snažili toto zmapovat. Je tam několik otázek z problémů třeba se získáváním informací, k tomu se vrátím. Příprava řídicích orgánů a implementačních orgánů, to je tedy další eh, blok a konečně doporučení na evropské úrovni problematické otázky spojené s partnerskými dohodami. Já bych nejprve chtěla říci, že jsem dělala mnoho hodnocení ex ante a velmi často komunikace, přestože to lze považovat za něco normálního, tak ta komunikace je navýšená mezi jednotlivými odděleními a ta vyjadřují především pozitivní přínos strukturálních fondů a vytváření partnerských dohod, což jsou třeba oddělení, která v minulosti mezi sebou nekomunikovala, ale v důsledku právě těchto eh, eh, programů eh, tedy komunikují daleko více. Na druhé straně um, úprava procesů partnerských dohod a operačních programů nefungovalo ve všech členských zemích. Tyto dohody někde byly nebo jsou vytvářeny za tím, co uh, jsou vlastně a to probíhá paralelně s operačním programem, aniž by tam docházelo k nějakému vzájemnému působení. V některých členských zemích, především v těch, které mají malé rozpočty a pouze jeden program ERDF, tak eh, tam by to mohlo vypadat jako, že dochází k duplicitě, což není pravda, ale vzniká ten pocit. V některých zemích makroekonomická situace byla obzvlášť složitá, a t, bylo těžké zjistit, jaká je tematická koncentrace, protože každý se snažil získat nějaký podíl z toho rozpočtu. Také volby a změny vlád představují určitý problém, jako třeba v Itálii nebo v Maďarsku. A e, dále politické závazky na regionální úrovni mnohdy chybějí. To jsme také tedy zjistili. A konečně i přes navýšení komunikace, dá se říci, že komunikace mezi jednotlivými správními orgány má ještě rezervy. Um, problémy s, s rozvojem operačních programů, to je za prvé volba tematických cílů, jak už jsem říkala. Uh, Eh, všechny orgány a, a oddělení uvažují a se snaží získat co nejvíce z těchto rozpočtových prostředků a dochází k velkým bojům mezi operačními programy a mezi regiony v rámci jednoho operačního programu. Dále některé členské státy se zdráhají provádět změny operačních programů, protože v období 2007 až 2013 fungovaly dobře, takže na čem měnit. A pak tam byly ještě určité diskrepance v komunikaci s Evropskou komisí, třeba interpretace ukazatelů nebo specifických eh, ukazatelů výsledků byly časově náročné v rámci tedy té de- de- komunikace mezi uh, úrovní státu, regionu a Evropské komise. A velké téma. Velký problém je ten, že mnoho členských států zahájili druhou fázi příliš brzy, takže ty příslušné podklady ještě nebyly připravené, takže e, trvalo to programování potom a úprava e, toho programování na základě základních dokumentů, to zabralo mnoho času a vyvolalo řadu diskuzí. A nyní otázka kapacit. Co se týče kapacit, mám několik zdrojů. Za prvé rozhovory se státními zprávami členských států, to není dostatečný zdroj eh, informací o kapacitách v dostatečné šíři. Takže za prvé máme position papers Evropské komise, dále několik studií ze strany DG Regio, potom naše vlastní zkušenosti s kontrolami ex ante a s programováním a dále řídící orgány a jednání tedy a rozhovory s řídícími orgány, implementačními orgány. Takže tady je u kapacit devět hlavních problémů. Za prvé nedostatek strategického přístupu k ekonomickému rozvoji, nepřiměřená koordinace institucí a politik, nedostatečná na eh, odpovědnost, eh, finanční audit, nedostatečný, nedostatečné oddělení politiky a zprávy plateb, eh, vysoká fluktuace, nedostatek vědomostí, znalostí eh, a vybavení na straně státní zprávy, fragmentace a institucionální změny. To je věc, která, toto, tyto body se v podstatě vyskytují ve všech členských státech v různé míře, ale všechno to, co je podtržené, jako třeba nepřiměřená nebo neodpovídající koordinace, institucionální změny, fluktuace pracovníků, to eh, se týká řídicích orgánů a koordinačních eh, institucí. To jsou čtyři zásadní problémy, na které jsme se soustředili. Takže my jsme provedli sami hodnocení vš, do, v široké míře Eh, řídící orgány tedy provedly také svoje vlastní sebehodnocení a jejich sebehodnocení se liší od toho, co komise uvedla v eh, tom position papers komise, eh, co se týče vnímání administrativních kapacit, například, to je tematický cíl 11, a liší se to Eh, to, kdy eh, malé a střední podniky, to je to považováno za nejefektivnější v oblasti implementace a nejméně efektivní považují eh, ty, které se týkají programů zaměřených na životní prostředí a infrastrukturu. Já si nemyslím, že by to nebylo logické, protože projekty zaměřené na infrastrukturu bývají časově náročnější, složitější a vyžadují mnoho administrativní práce a předběžného plánování, takže tam je potřeba specifických znalostí a specifických odborníků. Klíčové otázky tedy řídících Eh, při rozhovorech s řídícími orgány byl problém hlavně s velkou fluktuací, nedostatkem zdrojů, nedostatkem znalostí a zkušeností pracovníků. To se týkalo prakticky všech dotazovaných zemí, eh, i ty, kde jsou platby obzvlášť jaksi dobré, tak tam s tím měli problémů trochu méně, ale obecně bych řekla, že to jsou klíčové problémy, které zmiňovali. Další klíčový problém je přesahování se eh, programů 2007 až 13 a 2014 až 20. Nevím, jestli probereme programovací fázi déle, nebo jestli eh, v roce 2015 už ten problém nebude. Nicméně je to problém, který zažili při předchozím plánovacím období, kde to vyžadovalo veliké kapacity, protože vlastně běžely dva, eh, dvě programovací období paralelně. Potom dále na základě rozhovorů a studií, které jsme Eh, prováděli, tak jsme zjistili, že některé členské státy mají specifika, třeba ta, kde, která jsou spolkově uspořádaná nebo mají silné regiony, tam je koordinace decentralizovaná a je tam eh, jaksi silné zastoupení regionálních orgánů, což eh, zvětšuje problematiku administrativní. Třeba v Rakousku teď existuje centrální program, ale to neznamená, že by regionální řídící orgány, které už nejsou řídícími orgány, ale zůstávají jaksi jako součást té z, z, to, zprávy a e, vyplácejí ty platby e, jsou vnímány stejně jako řídící orgány. Pak e, jsou v některých členských zemích nedostatky, které zmiňovaly řídící orgány, to znamená, že ty výzvy neimplementují příslušnou profesionalitu a příjemci si, jak si se neorientují v těch eh, nabídkách a výzvách, není tam přiměřený časový rámec pro to, aby se mohli přihlásit, pak jsou problémy s hodnocením projektu, to jsem zažila sama, když jsem eh, dělala hodnocení projektu, Řada projektů byla pěkných, zdravých na začátku, ale když do toho trošičku zavrtáte a podíváte se na zkušenosti a tak dále, tak vidíte, že to je vlastně jenom takový obecný popis čehosi, ale ten projekt ve spod jaksi není solidní. Pak eh, další problémy se týká eh, vyjasnění rolí v rámci státní zprávy, a určité komunikační problémy zase mezi příjemci a jednotlivými eh, odbory státní zprávy a úrovněmi regionální a národní. A konečně nedostatečná kapacita příjemců ty projekty implementovat. Dostali jsme celou řadu návrhů na zlepšení, kde tedy členské státy navrhovaly určitá zlepšení. Většina z nich je uvedená v operačních programech. Některé jsou také součástí podmínek ex ante. V některých zemích došlo k významnému právnímu Eh, zlepšení struktura, v oblasti hospodaření se strukturálními fondy, eh, tedy nový právní rámec, který zlepšuje implementaci a, a harmonizuje pravidla strukturálních fondů s národními pravidly a A další státy uvádějí, že se chystají eh, jasněji vymezit odpovědnosti, ale zatím neuvádějí jak. V jiných zemích zase eh, chtějí značně zredukovat implementační orgány. To je třeba případ Estonska, což je hodně malý stát. A to je dobrý přístup zredukovat implementační orgány. Integrace EU a vnitrostátního programování, to je třeba případ Polska, což je velice dobrá forma eh, skloubení strukturálních fondů s národní legislativou, lépe než v jiných členských zemích, eh, třeba z EU 15 a potom e, cílenější a relevantnější generace a selekce projektů, kdy všichni hovoří o e, elektronické kohezi, ale zatím v té naší e, studii jsme neporozuměli tomu, jakým způsobem tu e-cohesion chtějí realizovat. Všichni hovoří o řešení všech problémů, ale my jsme neobjevili žádnou podstatnou implementaci zatím. Ale uh, a zřejmě to je asi něco, co ještě není hotovo. Posílení e, profesní a správní podpory. Ono to zní obecně, ale a nevíme, jakým způsobem to bude uskutečněno. Doufáme, že eh, to, že to bude součástí eh, ex ante kondicionality a konečně podpora kapacit pro rozvoj malých a místních subjektů. To třeba uvádělo Bulharsko. Závěry v oblasti kapacit, aby se to vešlo na jeden slide, tak je můžeme schrnout takto. Přestože je tu celá řada problémů, eh, eh, dochází k získávání zkušeností z předchozích programovacích období a na základě rozhovorů eh, jsme zjistili, jakým způsobem řídící orgány jednají, reagují na naše otázky. A to je veliká změna oproti začátku předchozího Eh, programovacího období. Snížení počtu programů, koncentrace eh, administrativních pracovníků, eh, multifondové řízení, to jsou všechno veliké změny k lepšímu. Nicméně stávající implementace, přesto, že existují ty multifondové programy, tak v některých zemích zůstávají nadále jednotlivé fondy oddělené. Ty programy jsou kombinované sice, ale ve finále jsou tu dvě samostatná oddělení, která se tím zabývají. Dále, centralizace programů je problém na národní úrovni ale třeba ve spolkových zemích třeba jsou vždy mm, regiony, kde se zabývají stejnými otázkami jako v minulém programovacím obdobím a národní a regionální správní orgány zatím třeba někdy nejsou přesně v souladu s, se zprávou ESIF fondů. Takže nyní doporučení. My bychom navrhovali Evropskému parlamentu třeba ex ante kondicionality. Ono je čas do roku 2016, co se týče implementace akčních plánů ohledně ex ante kondicionalit, které zatím nejsou naplněny. To je jedna věc, kde je potřeba to pečlivě sledovat a dobře komunikovat s Evropskou komisí. Evropská komise má dobrý přehled o postupu a rozvoji akčních plánů a je třeba se tedy o tom informovat pravidelněji. Evropská komise má Eh, administrativní jednotky, které mají prostor podrobněji se eh, těmito otázkami a akčními plány zabývat. A konečně obecně komunikace mezi Evropským parlamentem a komisí by se měla zlepšit Standardizace implementace programů by měla být vedena a monitorována no, vedena Evropskou komisí a monitorována Evropským parlamentem a v budoucnu, což zatím není aktuální, ale v eh, budoucím období 2020 a dále by to chtělo urychlit, protože zatím to trvalo příliš dlouho, tři roky. Lepší Eh, aktualizace informací a poskytování informací eh, mezi komisí a eh, členskými státy a dále tedy lepší administrativní kapacity. Já si nemyslím, že takto administrativní kapacity se liší v jednotlivých členských zemích do velké míry a proto je třeba s každým členským státem vlastně jednat rozdílně. Čili to je krátký vhled do studie. Bohužel není dost času na to, abych popsala všechno, co jsme dělali, ale já vám každopádně děkuji za pozornost a jsem připravena zodpovědět vaše otázky. Děkuji za prezentaci, paní Jancová. Máme k dispozici celou studii, včetně příloh. Jde o, o působivý dokument. A nyní je prostor pro členy výboru, můžete pokládat otázky nebo eh, mít návrhy. Pan Van Nistroj, Čiku a pak bude následovat seznam žadatelů o slovo. Prosím. Děkuji vám. Budu hovořit nizozemsky. Na začátku tohoto období je jistě dobré, aby veškeré studie, které se v současné době provádějí, byly skutečně dobře sledovány, mm, abychom vytvořili souvislost mezi tím, co bylo konstatováno a stanoveno v tomto novém legislativním období, jak to skutečně probíhá v praxi. Ehm, příklad, například ty příklady, které jste uvedla vy, a k tomu bych měl několik otázek. Kladu si otázku, jakou metodu jste zvolili pro vaší analýzu. Můžeme se také tázat, zda kapacity jsou dostačující. To je tak, jako kdybyste se ptala řezníka, jestli kvalita jeho masa je dobrá. A když potom mluvíte s managementem, tak vždycky říkají, ano, my pracujeme skvěle. Je třeba se na to ale podívat. Vy ale nehovoříte s těmi, eh, kteří potom musí tyto programy provádět. A tam dochází často k problémům. Hovořili jste s těmi, kteří konec konců v regionech, městech, podmínkách, v univerzitách a školách musí tyto programy uskutečňovat? V etickém kodexu jsme v roce 2013 eh, došli k dohodě s členskými státy, že mají pracovat takovým způsobem, aby se to opíralo o partnerství, aby se partneři do toho zahrnuli. A já se tady táži, jakou metodu jste zvolili jako základ pro vaši studii. Za druhé, je dobře, že pár zemí eh, mělo dobré výsledky, zejména Polsko. a pracují velice dobře, investují peníze, ale v čem vězí to tajemství jejich úspěchu? Na straně 86-87 tyto strany jsou tady otevřené. Tady vidím eh, správní kapacity v soudržnosti a tady máte šest odrážek. Itálie tam byla pětkrát uvedena s problémy jak to tady vypadá s Itálií? Na začátku příštího roku pojedeme do Itálie a navštívíme i regiony, které jste uvedena, uvedla, Kalábrii navštívíme a tady říkáte, že zde existovala specifická situace politické interference ve veřejné správě, slabiny a o občanské velkých investic deficity při administrativní správě a i u strukturních fondů. No k jakým závěrům tedy docházíte? Vypadá-li to takto? K jakému závěru tedy potom dospějete? jste se na to tak bedlivě dívali, jak vypadá jí kapacity, ale lze to vůbec um, zodpovědět. Rád bych si vyslechl váš názor. Děkuji. Děkuji. Další dotaz je od pana Žula. Děkuji, měl bych jednu otázku, kterou jste se také zaobírala ve svém příspěvku. Řekla jste, že zásadní potíže pocházejí z fluktuace personálu. Ehm Uh, uvnitř těch, kteří by měli řídit tyto problémy. Určité státy čelí tedy těmto potížím souvisejícím s problémem personálu. Víme, že krize přinesla potíže v rozpočtu pro administrativu a došlo ke snižování počtu pracovníků. A může to, a to všechno zřejmě ovlivnilo kapacitu státu a těch, kteří měli řídit tuto politiku soudržnosti. Víme, že nová, nová pravidla pro administrativu a fungování zaměstnanců eh, jsou tady a jak tedy, eh, co se týče kompetence a efektivity, to ovlivnilo programy, eh, co podle vás jsou ty dobré a méně dobré prostředky, jak překonat tuto situaci potíže s personálem? Jak se tedy zlepšit zejména tok pladeb? Čili jak se domníváte, by státy mohly možná za pomoci komise víc těchto potíží, aby tedy ta průměrná ten průměr nedostatek v oblasti personálu eh, mohl eh, být zlepšen, aby eh, lépe fungovaly programy. Děkuji za váš dotaz, paní Pančiko. Děkuji, paní předsedkyně. Studie, kterou provedla paní doktorka Hamzová, a která hovoří o provádění politik soudržnosti, ukázala celou řadu nedostatků, kritických bodů, a musím říct, že s tím souhlasím, například co to týká administrativní kapacity no správní kapacity a zejména toho, eh, co se týká řídících orgánů. Dokonce eh, se dostáváme k tomu, že se ukazuje, že existují eh, případy fluktuace personálu, pak jsou tam čté nedostatky, slabiny, ale kromě toho se to objevuje také v oblasti zkušeností, znalostí, kapacit. To znamená, že to potom má dopad na konkrétní programy a operativní eh, části práce. A já si myslím, že eh, má to dopad také na kritické body, na nedostatky, které se týkají jednotlivých členských států. Zazněl tady italský případ a já bych eh, se chtěl více vyjádřit právě k těmto aspektům. Co se týče Itálie, tak posílení té správní složky vyžaduje otázku strategií, cílej, cílů a kromě toho musí ale o nástroj, který bude operativní. To znamená, musí umožnit konkrétní dosažení těch činností a těch odpovědností, které slouží tomu, aby vytvářely struktury, aby jednotlivé postupy byly potom strukturalizované, jasné a konkrétní, aby tady nebyl zmatek, který je Chybí zde eh, koordinační kapacity v eh, procedurách. Eh, chybí komunikace mezi ústřední vládou a mezi regiony, mezi lokální samozprávou. A v tom všem, kromě toho, existuje určitý aspekt sobectví. Už na úrovni členských států. A já si myslím, že zásadním problémem je také to, že se musíme podívat také na to, jak se díváme na obecný evropský jazyk. A pokud toto pochopíme, tak budeme na prvních místech. To je právě příklad Polska. Protože musíme se dívat na priority, strategie, cíle, které eh, si klade EU jako celek. A to musíme pochopit. A pokud to pochopíme, tak eh, pochopíme také, jak provádět eh, tyto programy. A já si myslím, že kromě toho je důležitá také jasnost a úplnost analýzy. Velmi často totiž, aspoň to platí pro Itálii, máme tendenci eh, minimalizovat nebo podceňovat nedostatky. A pak zjednodušení postupu, to je podle mě aspekt, který je naprostou prioritou pro posílení eh, administrativní složky. Eh, národní operativní program v Itálii je podle mě nedostačný ukazuje, že ze strany italské vlády mm, tady chybí eh, důvěryhodná vize, pokud jde o daný plán, který po Itálii požadovala Evropská komise. Já tady budu teď citovat tři prvky, které nějakým způsobem eh, se týkají právě tohoto aspektu. Zejména jde o nedefinovanou roli agentury pro soudržnost. Eh, funguje už více jako rok a půl, ale v podstatě nefunguje. To znamená, byla založena před rokem a půl, ale chybí personál pro tam fungovat. Pak už věc, o které jsem hovořil, a to je dialektika, to znamená ta komunikace mezi ústřední vládou a regiony, problémy v této oblasti. Další aspekt, eh, slabá politická role vlády s ohledem na potřebnou iniciativu pro to, abychom přerušili nedostatky minulosti. To znamená, jinak řečeno, myslíme pořád stejně jako v minulosti, postupujeme úplně stejně. A je zapotřebí tady změnit, změnit věci i v oblasti normativy, tak jak to je uvedeno v článku 10, kde se hovoří o možnosti zásahu ze strany ústředního vlády do e, pravomocí, které se týkají regionu nebo lokální úrovni v okamžiku, kdy dochází k závažným nedostatkům. Ale podle mě to nestačí. A proto se obracím na paní doktorku Hamzovou, aby mi řekla, jaké další prvky považuje za e, důležité proto, abychom tyto nedostatky vyřešili. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji. Další na řadě je Maletič. Paní Maletič, prosím. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za tuto studii. Je eh, velmi rozsáhlá, dobrá, srozumitelná, se spoustou zjištění. Eh, trochu jsem přemýšlela, když jsem četla tento text a také když jsem poslouchala vaši prezentaci nad jednou věcí. A sice členské státy začaly s procesem programování podle vás příliš brzo. Měla jste na mysli například komunikaci s Evropskou komisí a pozdější um, uznání toho position dokumentu Evropské komise. A já mám pocit, že tady chybí jeden, jedna věc. A sice členské státy by měly mít jiný přístup politice soudržnosti. To znamená, pokud si přejeme mít politiku soudržnosti jako politiku rozvoje, to znamená, pokud nechceme, aby to byla pouze politika investic, tak je důležité, aby členské státy opravdu začaly s programování i bez toho, aby mysleli na eh, Evropskou komisi a na pokyny od Evropské komise. To znamená, sami členské státy by se měly zamyslet nad tím, co pro daný rozvoj potřebují a kde je zapotřebí, aby investovali své prostředky. Prostředky z rozpočtu, z členských států a také kromě toho prostředky z Fondu politiky soudržnosti. A pokud budou přemýšlet tímto způsobem, tak politika soudržnosti opravdu může být, eh, nebo může začít být politikou, eh, která rozvíjí regiony. A nebude to pouze politika, která staví na projekty Myslím, že potřebujeme také větší komunikaci mezi Evropským parlamentem a mezi eh, vnitrostátními parlamenty. Tak, abychom mohli obhajovat některá témata, abychom mohli apelovat na členské státy, aby sami přemýšleli o rozvoji. A potom, aby teprve přemýšleli o politice soudržnosti a těchto fondech jako o jednom ze zdrojů. A myslím, že pak by vše bylo mnohem snažší. Měli bychom veřejnou zprávu, která by pracovala na implementaci celá veřejná zpráva. Ale pokud budeme mít jako souběžný proces politiku soudržnosti na úrovni e, vlády, tak máme problém právě s prováděním, kapacitami a tak dále. A e, už se dostáváme i k těm problémům v oblasti přípravy. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji. Pan Entrič, děkuji. Já jsem se zájmem poslouchal eh, prezentaci Hodně jste hovořil o problémech se zpracováním fondů eh, s tím směrem od EU eh, k členským státům. Mm, možná, že by bylo eh, výhodnější se vyhnout prostředníkům a použít vlastní prostřední. Ale pak jste hovořila také o investicích. A nevedlo by to potom k národní nedl- nedl- nezávislosti, kdybychom integrovali velkou část tohoto plánování? potom nevím, jestli jste hovořila o federálním státu nebo ne. A pak horká politická otázka, zejména ve Spojeném království, je, pokud část vašich plánů se dostane až na úroveň eh, měst, regionů, například v Birminghamu, který tam také zazněl a pomůže v oblasti soudržnosti, tak možná to bude složité, protože minimálně v Anglii mobilizujeme velkou část veřejnosti proti této myšlence. Takže pochybuji o tom, že by to prošlo. Zjistíte, že to bude velmi problematické, alespoň ze strany e, lidí v Spojeném království, které jsou proti této, kteří jsou proti této myšlence. Děkuji. Pano Jakovčič. Da Dovolte, abych se rovněž podíval na diskusi, abych řekl něco k tomuto dokumentu. Je to tedy velmi zajímavé. A na základě studií, této studie bychom možná mohli hovořit o tom, jak postupovat v budoucnosti. Mám nyní tři konkrétní otázky na autorku této studie. A tady bych také rád slyšel Eh, zda jste získala vlastní poznatky a jak hodnotíte to, na co se teď zeptám? Za prvé, existuje tady nějaký jednoznačný rozdíl v efektivitě, když je systém řízen centrálně ze státní úrovně nebo když funguje decentralizovaně, tak jak je to v některých zemích? Existují informace o tom, co funguje lépe, nebo vždycky záleží na jednotlivém státě? Za druhé, Vidíte někde možnosti, aby tento postup byl zjednodušen, jak získávat prostředky, protože se stále hovoří o nedostatcích kapacity v tom, že tady je nedostatek personálu. Vidíte tady nějakou možnost zjednodušit postupy v jednotlivých etapách? když se ucházejí jednotlivé subjekty o programy. A za třetí, Vidíte nějakou možnost a domnívám se, že to je jedna z iniciativ, kterou jsme představili my, že by na straně Evropské komise mohla být vytvořena určitá zásby, intervenční jednotka, tak jak řekl jeden kolega z Itálie, že by možná na úrovni jednotlivých zemí by se využil určitý státní tlak na regiony, které nevyužívají programy správně. Vidíte tady možnost vytvořit teda nějakého takového útvoru buď na úrovni Evropské komise nebo na úrovni jednotlivých států, které by přispěly ke zlepšení této situace. Děkuji. Pan Rope, prosím. Ačiū pirmininkė. E, iš tikrųjų manau, kad padarytas. E, Myslím si, že vaše studie je velmi důležitá a je také nezbytná, protože mm, potřebujeme vědět, jak se členské státy připravují na provádění e, programu v daném období 2014 až 2020. Zaslechla, vyslyšeli jsme spoustu návrhů, připomínek a myslím si, že se budeme řídit těmi návrhy doporučeními, že budou implementována. Vy jste řekla, že země s výraznou regionální strukturou a silnými regiony obecně, eh, tady jde o státy, které jsou decentralizovány, tak eh, tyto státy mají lepší výsledky. Zkoumali jste sedm zemí a Finsko a Estonsko nemají regionální politiku. To znamená, že pohlížíme na naši zemi jako na jeden region. A nás by zajímalo, jaké jsou rozdíly například mezi Estonskem a Rakouskem. Jinak řečeno, jaké jsou rozdíly mezi zeměmi, které jsou rozděleny na regiony a re- zeměmi, které e, nemají regiony. Já jsem zapojen sám do um, provádění programu 2007-2013 v Litvě a myslím si, že nejlepších výsledků jsme schopni dosáhnout v případě skutečné spolupráce a v případě mm, toho, že zapojíme lokální úroveň, to znamená lokální orgány už do procesu vyjednávání, nikoli až e, do procesu realizace nějakých příkazů nebo pokynů ze strany ústřední vlády. To znamená, eh, ne tak, že by vám ústřední orgán řekl, dostanete ty a ty prostředky a musíte dělat to a to. Podle nás je velmi důležité přímé zapojení. A proto bych se rád zeptal, zda jste ve své studii zkoumali také roli lokálních orgánů eh, a toho zda byly zapojeny už do procesu vyjednávání v rámci příprav eh, období 2014 až 2020. Hovořila jste o nedostacích, problémech, o fluktuaci pracovníků a já si myslím, že Litva těmito problémy trpí také. Zmínila jste nízké mzdy, hovořila jste také o osobách, které pracují v této oblasti například rok nebo dva roky a potom e, pracovní místo změní, hledají něco lepšího. A možná, že by bylo dobré vyhradit také určitou část prostředků na mzdy. Tak bychom e, si mohli dané pracovníky udržet. Nevím, kolik času bychom potřebovali nebo kolik prostředků, ale možná bychom se tím mohli zabývat. A mohli bychom se eh, podívat na to, jak vypadá situace ve všech 28 8 členských státech. Díky tomu bychom měli úplnější obrázek, takový obecný přehled o tom, jak to vypadá v celé EU. A členské státy by eh, se také uvědomovaly, kde se nacházejí v porovnání s ostatními. Vy jste hovořila například o Polsku nebo Rakousku a já si myslím, že taková studie by byla určitě důležitá. Děkujeme. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já se omlouvám za to, že jsem dorazila později a proto jsem si mohla podívat jenom na ty promítané diapozitivy. Myslím si, že tady vedeme stejnou diskuzi, jakou jsme vedli už před sedmi lety. Mě mi líto, já už jsem tady déle v tomto parlamentu a musím konstatovat, že určité diskuse se opakují. Stále tady je nedostatek administrativních kapacit, stále tady je nedostatek kompatibility mezi regiony, členskými států a evropskými cíly. Na tom ztroskotala celá Lisabonská strategie. A jak si mimo děk bych chtěla také zmínit, že se domnívám, že musíme obecně se chytit sami za nos, abychom se podívali na to, co můžeme skutečně vytvářet pro to, aby se situace neopakovala každých sedm let. Není pravda, že regiony nechtějí evropské prostředky, ani ne v USA, ani v Birmingham, pardon, v Velké Británii, ani v Birminghamu regiony chtějí tyto peníze, protože velice často to jsou jediné investiční prostředky, které mají dodatečně pro své regiony. Otázka je, jak dospějeme k té provázanosti mezi evropskými cíly a jednotlivými regiony jednoduchým způsobem. A proto bychom už v předstihu se střednědobými výsledky se měli zabývat tím, abychom každých sedm let nechtěli kompletně měnit tak svízelnou a komplikovanou politiku s novými pravidly. Myslím si, že v tomto dotačním období jsme zahájili něco, kde partnerství, na které poukázalo celou řadu kolegů, partnerství se skutečně má brát vážně, aby se znovu řekl, nechceme všechno měnit pro administrativy, ale zůstaneme u toho, co bylo definováno. Na těch cílech tam se můžeme vždycky podívat, jestli obnovitelné energie nebo výzkumy za deset let budou stále ještě tím úhlem pohledu, kde chce Evropská unie zejména bude investovat. Ale že to souvisí se situací řízení a administrativy, to bychom neměli stále měnit. A proto moje otázka. Doslechli jste se něco při zpracování vaší studie z regionu, ze členských států, že by tady existoval zájem na tom, aby skutečně přes nějaký střednědový plán se nemuselo všechno měnit v administrativních postupech. To by uvolnilo také kapacity a myslím si, že bych se, teda doufám, že mi k tomu něco řeknete. Děkuji. Thank you, Mrs. Dema. Děkuji, paní Damato. Máte slovo. Bonjour, dobrý den. Pardon. Já souhlasím se zaměřením studie, zejména s hodnocením malých a středních eh, podniků a s tím, co jste říkali o Itálii. S tím naprosto souhlasím. My jsme si uvědomili, jak špatná administrativní kapacita škodí výsledkům politiky soudržnosti právě na té praktické úrovni. Zajména tady se týká reakce občanů toho, jak to pocítí občané, jaká je realita, jaká je ekonomická situace a také se to dopadá na sociální situace. A bohužel ta nedostatečná kapacita um, italské administrativy zůstává i v novém programovém období. A já bych si chtěla zeptat, zda se domníváte, že je důležité, abychom měli novou strategii, která bude zaměřena na výsledky. Neboli, konkrétně řečeno, zda se domníváte, že je důležité, abychom v dané studii nebo v nějaké studii šli více do hloubky, tak abychom pochopili, jaké jsou nejlepší nástroje pro monitoring, pro sledování, tedy a pro vyhodnocení potom ze strany komise zejména. A případně studie ještě, která by se týkala provádění práva Unie ve veřejných zakázkách, což je věc, která v Itálii zejména důležitá je. A to znamená, šlo by také o studii, která by měla nové ukazatele, v oblasti vysledovatelnosti eh, nákladů a výdajů s ohledem na prostředky eh, z fondů a s ohledem na opatření, která se týkají fondů. Paní předsedkyně, děkuji. Pan Von. Yeah, uh, thank you, chair. Like on stance... Eh, děkuji paní předsedkyně a omlouvám se za pozdní příchod. Neslyšel jsem prezentaci a část diskuze. Ale rád bych řekl několik připomínek, například do Spojeného království. Eh, my jsme podepsali dohodu o partnerství na konci října. Teď se dohodují operativní programy, například v Walesu, eh, tam by to měl být dohodnuto do konce tohoto měsíce, ale zůstávají otevřené některé otázky, například v Anglii což je e, důsledkem změn struktury, protože předtím jsme tam měli agentury pro regionální rozvoj v Anglii s řídícími orgány, které řešily financování, ale to se vše změnilo. Teď máme 31 organizací, nazývají se LEPS, 39, pardon. Ale problém je, že ty orgány jsou velmi malé a není jisté, zda tyto malé organizace budou mít dostatečnou kapacitu eh, zvládnout strukturální fondy. A také tady otázka vztahu mezi těmito orgány a mezi těmi ústředními orgány. Takže spousta problémů, které řešíme, zejména eh, v oblasti dohodování eh, operativních programů. A potom máme problém jednotlivých členských států. Členské státy často mění svou interní strukturu. Například to vidíme na eh, ukázce Spojeného království. Eh, je to věc, která se děje také v celé Evropě, že se mění tedy interní struktura v členských státech, zejména v oblasti řízení eh, těch fondů a programů a je to potom problém pro dojednávání operačních programů. Paní předsedkyně, děkuji. Posledním řečníkem na seznamu je pan Bogovič. Lep zdrav. E, Sam jsem z Vysel... Dobrý den. Já jsem si s potěšením pročetl um, tuto studii i vaši dnešní zprávu. Je to nesmírně zajímavé. Věci, na které poukazujete, jsou symptomatické i pro Slovinsko. Poukázalo se na politickou nestabilitu a to je jeden z největších problémů ve Slovensku. My jsme v posledních letech v naší zemi měli celou řadu směn i já jsem měla různé funkce, byl jsem mnoho let starostou, pak jsem byl rok ministrem, čtyři roky také opozičním politikem a na základě mých funkcí vidíte, jak nestabilní byla politická situace a tyto změny se z části projevily také na tom programu 2007 až 2013. Programy vidíme i na zahájení tohoto dalšího výhledu. Vztahy mezi jednotlivými úrovněmi jsou skutečně klíčovou záležitostí. Tady se připojí k panu Van Nistelrojovi a táži se, zda jste vy se dotazovali jenom těch, kteří realizují tyto programy, dávají na ně peníze, či zda jste se ptali přímo v podnicích jak oni reagují. My tady máme centrální pohled, ale ti, kteří musí ty vlastní programy uskutečňovat, mají jistě jiný pohled na všech postupech, které komise požaduje a které jsou pro ně komplikované. Často je velice obtížné vysvětlit lidem, co se musí splnit v jednotlivých fázích, aby konečně došlo k přijetí nějakého programu prodlevy, ke kterým dochází v plánování, se pochopitelně potom také projeví. Ve Slovensku v roce 2014, jakož i v roce 2013, došlo tady k tomu, že prostředky na soudržnost byly důležité, které pomohly najít cestu z recese, dospět k pozitivní cestě a já doufám, že budeme moci schválit další programy, aby ten finanční výhled 2014 až 2020 byl smysluplně naplněn. Děkuji a nyní pan Arimon. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Domnívám se, že ve výboru jsme si zajedno v tom, že politika soudržnosti a peníze, které se zde spravují, jsou nesmírně důležité. Teď studie konstatuje, a to je takový obecný závěr, že v mnoha, takřka ve všech členských státech jsou problémy s implementací této politiky, čili těch pravidel vy jste ve vaší studii také konstatovala, že tady je nedostatečný finanční audit a nedostatečné kontrolní mechanismy. Já se ještě k tomu dostanu. Co se týče zprávy o finančních zájmech a kontrole Evropské unie, se konstatuje, že tady dochází k nesrovnalostem a že došlo k 370 podvodům. Já se tedy chci zeptat, domníváte se, že počet těchto nesrovnalostí a těchto podvodů jsou přímým důsledkem špatné implementace? Pakliže to tak je, je tedy an, vyhodnocování ex ante možností, jak zamezit podvodům, nebo vidíte jiné možnosti? A moje další otázka, počet nesrovnalostí stoupne možná, když přijdeme zase s implementací podle nových pravidel, už tady se hovořilo o těch starých pravidlech v roce 2013, teď máme nová pravidla, jsou tedy státy dostatečně obeznámeny a osvojili si tato pravidla, nebo je třeba jasně konstatovat, ne, ne, tento počet nesrovnalostí ještě dramaticky vzroste. Thank you. Are they... Děkuji. Jsou ještě nějaké další návrhy nebo otázky? Není tomu tak? Dobrá, takže nyní dám prostor paní Hamza, aby zodpověděla, pokud možno, některé vaše dotazy Eh, na základě výsledků vaší studie. Prosím, máte slovo. Oh, I'm sorry. <laughs> First... Takže nejprve, co se týče metodiky. To není empirická studie, tudíž rozpočet neumožňoval eh, jak si se obracet na příjemce. Ale dělali jsme celou řadu studií a máme mnoho zkušeností s tím, co příjemci obvykle říkají, takže to asi také ovlivnilo naše závěry. Za druhé, eh, představa eh, studie Eh, abychom ta doporučení uvedli v dokumentu, která, který je předávaný Evropskému parlamentu. Tam je celá řada doporučení na adresu členských států a místních a regionálních orgánů. Eh, ono to se nevejde ani do stovky stran, protože celá problematika implementace strukturálních fondů není na této úrovni řešitelná. Ta je řešitelná pouze na úrovni členských států různými způsoby. Každý členský stát je jiný. Takže to je to, co bych chtěla zdůraznit ohledně metodiky. Co se týče vstupních informací, je celá řada studií DG Regio, což je empirický široký přístup. Potom jsme realizovali rozhovory s řídícími orgány, implementačními orgány. Sice jsme nejednali s příjemci, ale máme celou řadu, máme celý, celou síť eh, implementačních orgánů, se kterými máme dobrou komunikaci. A naším dalším partnerem je IPRC, což je výzkumný ústav ve Spojeném království a který má mnoho informací v, pro celou oblast severozápadní Evropy. Teď se pokusím odpovědět na další otázky, jestli jsem si je dobře zaznamenala a pochopila. Čili co se týče změn pracovníků a rámce strukturálních fondů. To má každý členský stát jiné a musí si o tom rozhodovat. V Polsku je historie strukturálních změn paralelní s historií Polska a Evropské unie. Takže to byla velká příležitost, protože Polsko potřebuje změnu struktury, nebo potřebovalo, takže uh, zatímco Rakousko to má zase strašně malý rozpočet v porovnání se státním rozpočtem, eh, takže ta snaha změnit eh, strukturu není zas taková, protože to vlastně nelze zdůvodnit vzhledem k nepříliš eh, velkému objemu prostředků. Ty menší rozpočty samozřejmě jsou potřeba, jsou užitečné a využívají se, ale není to jaksi důvod překopat celou legislativu. Takže dále, co se týče změn personálu, to má celou řadu souvislostí. Za prvé je to ekonomická situace, takže teď by ta fluktuace měla být menší, protože lidé chtějí mít eh, jistá eh, místa ve státní správě, ale na druhou stranu mnoho státních zpráv nepřijímá, je stop stav, eh, někteří mají třeba jenom dvouleté smlouvy, to tak platí v některých členských zemích, kde zaměstnanci nebo řídící orgány Eh, přijímají zaměstnance na dva roky a pak musí smlouvu buď obnovit, anebo si tito zaměstnanci najdou jiné, lépe placené nebo lépe zajištěné místo. Nebo třeba jsem také v pobaltských státech zažila, že velká poradenská firma nabízí práci po třech letech praxe v řídícím orgánu a takže tito lidé tam prostě eh, nepobydou déle než ty tři roky, protože v té poradenské firmě dostanou desetkrát vyšší plat a s tím nelze konkurovat. Co se týče Itálie, která tady byla několikrát zmíněna, Itálie je zvláštní případ. Za prvé má mnoho operačních programů, regiony má silné. Vy jistě máte více informací o Itálii než já, ale já to vnímám tak, že v tomto konkrétním případě komunikace velmi striktní státní komunikace mezi státní úrovní a regionální úrovní by se měla posílit a hlavně italské regiony by eh, měly eh, v rámci implementace získat větší podporu. Co se týče nového programového období, tady byla snaha soustředit se na projekty a eh, a omezit takové ty eh, široce pojaté. V některých členských státech operační programy třeba uvádějí i jednotlivé projekty přímo v operačním programu, takže se mohou soustředit na specifické strategické projekty. A třetí věc, která pomůže z pohledu té evropské úrovně, jak už jsem říkala, je to ta ex ante kondicionalita, která samozřejmě je předmětem kritiky některých zemí, ale je tu nástroj, který zajistí lepší strategické hospodaření se se strukturálními fondy a jestliže jsou implementovány správně a Evropská komise státům opravdu pomůže je eh, implementovat a realizovat. Co se týče rozhovorů s potřebou eh, stabilních systémů a orgánů, ano, zazněla řada stížností na to, že se stále všechno mění a že zase nová nařízení eh, jak si přicházejí, ale ve skutečnosti jsem nezaznamenala mnoho změn ve strukturálních ve strukturách. Jestliže operační program byl zmenšen, já třeba tady nehovořím o Spojeném království, tam skutečně došlo ke strukturálním změnám. Ale v jiných zemích struktura a administrativní systém zůstaly naprosto nezměněné. Co se týče korupce. Já jsem přesvědčená a měla jsem pocit, že na té evropské úrovni a evropské programy eh, aspoň provádějí hodnocení. Třeba v Rakousku nevím o žádném jiném financování, které by bylo hodnoceno na této úrovni. Takže my nevíme, jestli korupce u jiných programů je vyšší nebo nižší, protože nedochází k systematickému hodnocení žádného národního nebo regionálního financování. Ale evropské financování hodnoceno je a to je dobrá praxe, která by se měla implementovat i u jiných fondů. Já třeba vím, že v Rakousku hodně diskutujeme o této otázce a ne všechno z toho je korupce. Je tu celá řada pouhých omylů. Já vím, že jsou s tím problémy, ale ne všechno je problémem korupce. Celá řada věcí je problém interpretace eh, u finanční kontroly, rozdílné interpretace těch příjemců, kontrolních orgánů, řídících orgánů a e, ta e, národní strana se snaží jaksi předvádět, jak výborně implementuje evropské fondy, takže tam já bych byla opatrná. Já si nemyslím, že dojde k nějaké velké změně, nemyslím si, že došlo nebo dojde k nějaké velké změně oproti minulému období. Tak co dál? Aha, ano, e, státní zakázky. Na evropské úrovni si nemyslím, že by v tom byl problém. Je potřeba, jako ten problém je na tom nižším stupni, státní zakázky, v některých členských státech jsou i regionální veřejné zakázky a tam těch, ten problém se zvětšuje v některých členských zemích. Příjemci e, v rámci e, jsou výběrová řízení e, na veřejné zakázky ve výši 500 eur a je to zbytečné, vyžaduje to mnoho práce, papírování a lidé mají tendenci to obcházet. Eh, například eh, v, v určitých oblastech došlo ke změně eh, pravidel pro výběrová řízení. To si myslím, že je dobrý příklad, protože výběrová řízení na veřejné zakázky se musí uspůsobit v jednotlivých členských zemích pravidlům. Existuje jiná studie Evropského parlamentu ohledně veřejných zakázek a problematiky rozdílného přístupu v jednotlivých členských zemích. Ještě jsem něco vynechala. Ano. Co se týče centralizovaného přístupu a regionálního přístupu. Za prvé, já si nemyslím, že se dá obecně říci, že by regionální přístup byl obtížnější než centrální. Polsko má regionální přístup, ale není o nic horší nebo lepší než centralizovaný Německo, má taky regionální přístup, tam je to nutné u velkých států, já myslím. Na druhou stranu Estonsko a Lotyšsko jsou malé státy a nevidím e, smysl eh, v jejich případě dělat nějaký regionální přístup, to tež platí pro Rakousko. V Estonsku opravte mě, pokud se pletu, ale tam by měla být ta příležitost v tom smyslu, že tam není silný spolkový systém jako v Rakousku, takže v Rakousku se nedá snadno centralizovat, ale Myslím si, že ten centrální přístup v Rakousku je dobrý krok k lepší efektivitě programu. Prostě jenom proto, že ten rozpočet je tak malý, že nedává smysl jej ještě dělit na osm dílů. Takže to je spíš, myslím, otázka efektivnosti implementace rozpočtu než otázka hodnocení, zda regionální versus centrální bude lepší. Dobrá. Děkuji vám. Děkujeme vám za vaše připomínky. Ještě dám slovo zástupcům komise. Paní Perin nebo pan Bojman? Děkuji, paní předsedající. Jsem Pesko Bojman, jsem vedoucí eh, oddělení pro budování eh, administrativních kapacit, což je poměrně nová jednotka, stará roka půl. Je se mnou kolegyně Denisa Perrin a já vám také chci poděkovat za vaši studii i za tu prezentaci, která přináší řadu zajímavých závěrů a doporučení, které můžeme využít v práci naší jednotky a je tu také celá řada poznatků, na kterých my už pracujeme. Asi bych se vrátil k problematice procesu jednání o partnerských dohodách a, a operačních programech. Kompetenční centrum našeho oddělení máme přehled o všech partnerských dohodách v pohledu, z pohledu administrativních kapacit a hospodaření s fondy. Nejedná se o modernizaci státní zprávy, ale přímo na hospodaření s fondy. Co se týče partnerských dohod, my mm, se více zaměřujeme spolu s členskými státy za prvé na to, do jaké míry e, se e, snaží řešit e, problematické velká eh, témata, která se objevila v předchozím programovém období, ale eh, pak žádáme třeba země jako mm, Francie, Německo, Česká republika a podobně, které dělají změny, tak se jich ptáme, z jakého důvodu a jaké od toho očekávají zlepšení. Dále, eh, ten standardizovaný koncepční rámec se skládá ze tří pilířů a my, jsme, my si myslíme, že pro zlepšení administrativních kapacit je třeba analyzovat existující systémy a problémy a, a jde o to, jaké jsou ty programy, kde e, má být umístěna tedy ta e, řídící struktura a tak dále. Další věc se týká lidských zdrojů. Je pravda, že v některých členských země zemích, hlavně ty, které přistoupily v letech 2014 a později, se setkávají s vyšší fluktuací, takže jaká opatření přijmout, pro nábor, školení a udržení zaměstnanců v organizaci. A třetí se e, týká systému a nástrojů. Jaké podpůrné nástroje a systémy, jako monitorovací systém, systémy hodnocení, jako třeba tato studie, jak využít e, tyto nástroje pro posílení administrativních kapacit e, Kapacity se nevyřeší pouhým náborem zaměstnanců. Je potřeba ty tři pilíře rozvíjet současně a integrovaně. A i když tak učiníte, je stále ještě potřeba řešit otázku řízením, protože eh, tady se nepůsobí izolovaně, ale v rámci nějakého politického systému. To zase souvisí třeba s těmi poznámkami o nes, politické nestabilitě, podvodech, korupcí a podobně. 20, 27 z 28 eh, dohod už je uzavřeno a ty otázky, které v partnerských dohodách se snažíme, aby eh, byly více jaksi rozpracovány do těch operačních programů. Je tu eh, otázka technické asistence. Chtěli bychom skoncovat s předchozím postupem, kdy se jednalo pro nebo kdy se to všechno řešilo tak nějak celkově, zatímco teď se chceme hlavně soustředit na eh, překážky, které vyvstaly v minulém programovém období a soustředíme se také na přijetí eh, opatření proti podvodům, eh, sledování ex ante kondicionality, to souvisí s akčním plánem, tam také chceme aby, eh, využít technickou podporu na pomoc při řešení těchto nedostatků. Víme, že část, velká část té technické podpory se týká lidských zdrojů. My jsme také dělali studii s METIS, abychom eh, zjistili třeba, jakým způsobem jsou řešeny mzdové otázky. Eh, všechny členské státy využívají technickou pomoc na spolufinancování platů, ale to vyžaduje strategičtější přístup hlavně u velkých příjmů příjemců, kolik lidí musí přijmout, v jaké organizační struktuře, aby tam byl ten přístup k lidským zdrojům strategičtější. Čili o to je to, o co my teď usilujeme v rámci jednání o té nové generaci operačních programů. Jako jednotka pracujeme na celé řadě konkrétních iniciativ, jako třeba problematiku veřejných zakázek, školení pro řídící orgány, certifikační orgány a také jsme organizovali celou řadu seminářů o opatřeních proti podvodům a korupci v deseti členských státech. Takže to je jenom takový příklad o tom, eh, na čem my pracujeme a děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Děkuji. Děkuji za odprezentování studie, děkuji také za připomínky, stejně tak eh, za příspěvek komise. V následujících měsících budeme dále toto téma sledovat, abychom viděli, jak se pokračuje v jednání mezi členskými státy a komisí. A samozřejmě se eh, vrátíme ještě k tomuto tématu, podíváme se na výsledky studie a na eh, vývoj v každé jednotlivé zemi. A to i s ohledem na eh, témata naší diskuzí v budoucnosti. Ještě jednou děkuji. A nyní můžeme přejít k dalšímu bodu našeho pořadu jednání. Jde o výroční zprávu za rok 2013, eh, zprávu o ochraně finančních zájmů EU a o boj proti podvodům. Výbor pro rozpočtovou kontrolu vypracoval zprávu z vlastní iniciativy v reakci na zprávu Komise pro 2013 o ochraně finančních zájmů EU a boj proti podvodům. Naším zpravodajem je pan Arimon. Ehm, výbor pro rozpočtovou kontrolu požádal, abychom naše stanovisko vydali do 8. prosince, což je poměrně nabitý, eh, nabitá lhůta. Eh, my jsme rozeslali návrh stanoviska e-mailem, ale nebyli jsme schopni zajistit překlad na dnešní zasedání. Návrh stanoviska jste tedy obdrželi anglicky e-mailem. Překlad bude k dispozici 7. listopadu. Navrhuji následující časový postup eh, naší práce. Dostanete přeloženou verzi návrhu stanoviska 7. listopadu a možná, že se rozhodneme, že stanovíme lhůtu pro pozměňovací návrhy do 12 hodin 13. listopadu. To znamená, budete mít týden na to, abyste předložili pozměňovací návrhy po té, co dostanete eh, přeloženou verzi textu. A tímto způsobem budeme schopni hlasovat o stanovisku na zasedání výboru REGI 3. prosince. Eh, takže takový je časový návrh. A tímto už předávám slovo panu Arimontovi. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Dnešní zpráva se týká vlastně zprávy Komise o potírání podvodu k ochraně finančních zájmů Evropské unie, což je zajímavý dokument. Mnoho stran, a už jste na to poukázala, musíme tady pracovat velice rychle neboť výbor pro rozpočet eh, k tomu brzy odevzdá své stanovisko. To znamená, že musíme stanovisko taky zpracovat do týdne a čas na předkládání pozměňovacích návrhů je krátký. Já se pokusím mm, jaksi stručně vám říci, v čem to spočívá a také vám podat zprávu, co jsem se pokusil sformulovat v tomto stanovisku No samozřejmě to lze doplnit a pozměnit na základě vašich pozměňovacích návrhů, co se týče ochrany finančních zájmů a potírání podvodu. Tady se domnívám, jsme si všichni zajedno, že je třeba korektně nakládat s evropskými penězi a že to je tady něco velice rozumného. Kdo to říká a kdo nakládá rozumně s evropskými penězi, ten samozřejmě také zvyšuje věrohodnost této instituce Evropské unie, která spravuje ony peníze, můžeme vycházet z toho, že eventuálně může dojít ke konfliktu zájmu mezi členským státem a Evropskou unii tom ohledu, že členský stát ne zrovna eh, se zdá být ochoten nesrovnalosti či případy podvodu hlásit, protože to by mělo přímý důsledek v tom, že buď by tedy statistika tohoto státu vypadala velice špatně, nebo že by mu dokonce byly sníženy prostředky či odebrány prostředky. Výbor našeho parlamentu by tedy měl dát eh, hlavní základ a hlavní prioritu v tom, aby se zavčas objevily tyto nesrovnalosti a z toho vyvodily závěry, což samozřejmě přispěje k tomu, že tím pádem image Evropské unie, který je teď tak trochu negativní, by mohl být podstatně zlepšen. Stále hovoříme o tom, že 23 miliard eur tady je v nezaplacených fakturách a to je tedy špatný obraz Evropské unie a to též platí pro potírání podvodu, po případě ochranu finančních zájmů EU. Musíme přispět k tomu, aby peníze, které se nám svěřují, které se tedy svěřují členským státům, byly správně eh, administrativně spravovány. Eh, v období, zejména v období úsporných rozpočtů, v období, kdy i rozpočet EU má být ze strany rady krácen. Tady je třeba mít dobré argumenty pro to, abychom mohli poukázat na to, že EU spravuje ty peníze korektně a dobře tak, aby se mohlo s, tím, s touto premisou jít do vyjednávání. Eh, já jsem právník, co se týče mého vzdělání a kladl jsem si zásadní otázky. Co definuje EU jako své finanční zájmy? Druhá otázka. Jak definuje EU podvod a jak definuje EU nesrovnalosti? Ve zprávě se odděluje, a to je správné, to je dobré, mezi případy podvodu a mezi nesrovnalostmi, které se nedefinují jako podvod. Kdo se podíval na návrh komise z roku 2013 263, tady se definuje podvod, ale v úvodu k tomuto návrhu komise se e, vypočítává, jak rozdílně se v 28 státech definuje podvod ne v obecném slova smyslu, ale podvod co do finančních zájmů EU a jaké možnosti prosazování práva tady jsou. Budeme konstatovat, že v 28 zemích máme 28 nejrůznějších přístupů, 28 různých definic a 28 různých přístupů a to eh, je podle mě větší problém. Někdo může cíleně bojovat proti podvodům a nesrovnalostem, když hovoří o stejné věci. Ale tady je to tak, že definice se velice liší. Navzdory tomu, navzdory této rozdílné, nejednotné definici, se Komise soustředí na čísla roku 2013 a na jejich základě vypracovala program a já teď jak si stručně představím ta čísla, která v této zprávě jsou. V roce 2013 existovalo celkem tedy vše dohromady 16 tisíc podvodných a nepodvodných nesrovnalostí, což celkově znamenalo částku 2,14 miliard eur již tato suma sama o sobě ve srovnání celkovému rozpočtu může vypadat poměrně malá, ale je to enormní částka. Týká se to 1,34 na straně výdajů a něco přes 1 eh, plateb. Tohle, eh, tohle musíme srovnávat. Když v roce 2013 srovnáme eh, čísla z roku s rokem 2012, tak se navýšil počet nesrovnalostí o 17 Na jedné straně nahlášené případy se zvýšily o 17 a na druhé straně, a to je to zarážející na tom, se však snižuje s tím související částka či eh, v případě podvodu a nesrovnalostí o 36%. Na jedné straně máme 17% nárůst, ale na druhé straně máme 630% snížení té částky. Politika soudržnosti, a tady v tomto výboru hovoříme vlastně jenom o politice soudržnosti, nikoli o jiných oblastech. A to je jaksi největší problém, když hovoříme o nesrovnalostem komise ve své zprávě poukazuje na rozdíl mezi podvodem a nesrovnalostí podvod je to, co se děje s intencí. Zatímco nesrovnalo spočívá v tom, že někdo, kdo tyto peníze spravuje, eh, nezáměrně tedy to udělá na straně podvodu eh, a to, to existovalo 321 eh, případů, kdy došlo k vědomému sfalšování dokumentace a v oblasti nesrovnalostí tady tedy mm, jednotlivé členské státy při implementování svých politik poukázaly na tyto nesrovnalosti související s tím, že tato pravidla Evropské unie byla nesprávně in, eh, interpretována a tím vznikly nesrovnalosti a to celkově pro politiku soudržnosti eh, spočilo ve 4 000 přes 4 4672, 4 672, což znamenalo částku 1,2 miliardy eur, což je hodně peněz ve srovnání s rokem 2012, co se týče politiky soudržnosti, došlo nárůstu o 15 jak o případu podvodů, tak u nesrovnalostí. V obou případech však částka, která s tím souvisí, klesla. Ta, čili stejná tendence jako v tom celkovém pohledu, eh, to znamená, nahlášené případy se zvyšují, ale částka, která souvisí s těmito podvody, klesá. Teď je možné si položit otázku, co to znamená. Když se tedy více případů nahlašuje, znamená to, že opatření, která byla realizována pro ochranu, na ochranu finančních zájmů, přinášejí své plody a že tudíž členský stát už se neobává objevovat, odkrývat ty, prost, ty případy a že tedy lépe pracuje jeho administrativa, nebo to znamená, že státy skutečně objevili, odkryli více chyb eh, v implementaci těchto programů. programů. To první by byla dobrá zpráva, to druhé by bylo tedy špatná zpráva. Znamenalo by to, že členský stát jako takový místo toho, aby se stále zlepšoval ve spravování evropských peněz, se stále zhoršuje. A tady je třeba tedy eh, realizovat a uskutečňovat opatření. Odpověď na tuto otázku ve právě není vlastně a proto jsem ve mém stanovisku zvolil relativně obecné zásady. První věc, kterou je třeba udělat, domnívám se, hovoříme-li o nesrovnalostech, to znamená chyba eh, přes 4700 nesrovnalostí, ty podle mého názoru mohou být odstraněny či sníženy, pakliže se zlepší implementace jako takové. Já jsem do stanovisko napsal, že vyhodnocování ex ante by mělo být zlepšeno právě proto, aby se snížil počet těchto nesrovnalostí. Hovoříme-li o podvodu, tady hovoříme o něčem, kde stát jako takový za to nemůže, protože ta kriminální energie je na jiných úrovních. Hovoříme také o korupci. Existovalo málo případů korupce v politice, Eh, soudržnosti. Ale když hovoříme o podvodu, to se týká v tomto případě něčeho jiného než korupce. Ale jak můžeme přispět k tomu, aby se snížil počet těchto podvodů? Aby tedy mm, se tady projevovala menší kriminální energie ve snaze zneužívat evropské peníze. A myslím si, že tady by bylo třeba posílit externí kontrolu komise. Komise také předložila odpovídající návrhy v posledních letech, které se ubírají správným směrem a i parlament eh, se domnívá, že tato opatření jsou správná. Jedná se také o tablování koordinačních útvarů OLAFu. To znamená, tyto koordinační služby OLAFu eh, by měly, eh, se tedy zřizují ve všech státech, aby tady existovalo to spojovací místo mezi Evropskou unii, OLAFem a členskými státy po případě regionálními útvary členských států, aby toto bylo tedy zřízeno a korektně to fungovalo tím, aby se také zprostředkovávaly správné údaje, aby členský stát um, věděl naprosto jasně podle jakých kritérií a jak do, má docházet ke sběru data k jejich přenosu. A mapování situace. A další věc, a to jsem řekla, potřebujeme jednotnou definici podvodu a nesrovnalosti. Jedině budeme-li mít jednotnou definici, můžeme také realizovat eh, adekvátní opatření. A to ve zprávě komise eh, z roku 2012 363 eh, tady se navrhuje jednotlivá, def, jednotná definice podvodu a nesrovnalosti a odpovídajícími sankcemi. Parlament ve svém zasedání 16. dubna 2014 v prvním čtení tento text schválil. To je tedy opatření, které může přispět k tomu, aby podvod jako takový mohl být snížen. A další otázka, myslím si, že to je to nejspornější, ale parlament souhlasil s tímto opatřením a to je zřízení evropského žalobce. A myslím si, takový úřad evropského žalobce, který je třeba ještě definovat, ale který by se skutečně zaobíral zpravování eh, nebo kontrole finančních zájmů Evropské unie. Kdyby eh, došlo k tomu, že by byly posíleny externí kontroly, přispělo by to podle mého názoru k tomu, že počet případů nahlášených jako podvad by se snížil. Ale myslím si, že Externí kontrola vede rovněž tomu, že ten konflikt zájmu, který existuje ve členském státě, nahlásím něco nebo ne, protože pak mě za to potrestají a dostanu méně peněz. Pak i tato tendence by se mohla snížit. Vede to k tomu, že výměna informací mezi členskými státy a Evropskou komisí, po případě členskými státy a OLAFem se zjednoduší, protože se bude jasně rozlišovat mezi podvodem a nesrovnalostí a sankce v případě podvodu by měla odstrašující účinek. Toliko tady zhrnutí mého stanoviska. Paní předsedkyně již to sdělila. Musíme předkládat pozměňovacími návrhy do 13. listopadu, protože to vše musí být také zakrátko odhlasováno, nebude se o tom hlasovat na výboru pro rozpočet, my budeme hlasovat 3. prosince. Eh, pan Perinský eh, představí svou zprávu 8. ledna a potom na plénu by to mělo být představeno v únoru 2015. Dovolte, abych, se nejprve, abych nejprve srdečně poděkoval sekretariátu za spolupráci vzhledem k této kráté lhutě a e, také vyzývám členy, aby se velice intenzivně eh, účastnili eh, diskuze o tomto problému a aby eventuálně doplnili či pozměnili eh, tyto mé poznámky. Děkuji vám mnohokrát. Thank you very much uh, for your Děkuji za vaši prezentaci. Členové výboru už mají návrh stanoviska v anglickém znění a přeloženou verzi obdržíte 7. listopadu. Pak budete mít týden na předložení pozměvacích návrhů do 13. listopadu. Prosím tedy o vaše připomínky, už mám na seznamu několik zájemců, jako první pan Blankolopis. Děkuji. Děkuji mnohokrát. V boji proti podvodům tady rozhodně nemáme žádné zadosti učinění. Musíme stále eh, toto potírat. Myslím si, že bychom měli tak trochu snížit optimismus, když se podíváme na dopad těchto nesrovnalostí. Jak tedy těch nepodvodných, tady došlo ke snížení o 38% v roce 2012 i snížení počtu podvodů, ale stejně tak, jak řekl tady autor stanoviska, eh, zvýšil se počet těch případů třeba, že se snížila ta částka celková. I pozitivní je, že poprvé z politika soudržnosti nebyla teda, nebyla tedy, promiňte, oblastí s největším počtem nesrovnalostí a to proto, že tady byly mechanismy kontroly, s nimiž počítá legislativa Evropské unie a že tady byly mm, návrhy sankcí. Není pozitivní, že nedošlo k signifikantním změnám, protože tady došlo ke spoždění hlášení eh, podvodu a proto úsilí komise vítáme, ale jak již jsem řekl, je nezbytně nutné, abychom vyvinuli nová legislativní opatření, abychom daleko efektivněji bojovali proti tomuto jevu. Domnívám se, že výbor by měl pokračovat v boji s neužíváním či špatnému použití evropských peněz a proto si eh, dovolím navrhnout určitá zlepšení eh, o kterých jistě budeme diskutovat. Jedná se také o to, abychom postupovali preventivně, abychom zabránili tomu, že každé euro, eh, které vlastně bylo solidárně vydáno, bude ohroženo. Mm, eh, máme tady přeci situaci, kdy Občané velice trpí škrtáním rozpočtu, zejména v sociální oblasti a proto je třeba, aby Evropská unie byla v čele boje proti podvodům. Rovněž je nezbytné zlepšit transparentnost ve využívání veřejných fondů a nebylo by pochopitelné, když hovoříme o evropských cílech, abychom nebyli schopni zmobilizovat více veřejných zdrojů pro to, abychom dali novou dynamiku našemu hospodářskému rozvoji. A proto se domnívám, že v tomto smyslu musíme být velice musíme být bdělejší a dokonce velice pádnější v tomto okamžiku, abychom mohli představit daleko uspokojivějších výsledků. I když určité indikátory, jak to tady zaznělo, jsou pozitivnější ve srovnání s minulostí. Thank you. Thank... You. Děkuji. Pan Enterič. Děkuji. Já jsem s velkým zájmem si všechny vyslechl a je dobré, Eh, slyšet dané připomínky o tom, že se eh, situace zlepšuje, ať už je to na jakékoliv úrovni vlády, ale pokud jde o lokální rady nebo národní vládu, celostátní vládu, tak se objeví podobné problémy. Je to u všech vlád podobné. Možná, že se říká, čím větší vláda, tím větší problémy. A začínáme mít pocit, že existuje něco jako vládní prostředky a teď tady máme EU prostředky. Víme, že to jsou ale prostředky daňových poplatníků. 2,4 miliard eur nesrovnalosti, téměř 17 Dále fond soudržnosti jsou zdrojem nesrovnalostí ve výši 15 ehm, Jeden velký muž řekl, že jsme zde za vládu, ale chceme pomoci, ale pokud to posloucháte a slyšíte, že odpovědí nikdy není větší vláda, větší problém, vždy to je součást problému. A musím říci, že mě straší jedna věc, a možná to je věc znění, a na to se ještě musím podívat před příštím zasedáním, ale když hovoříte o EPU, o veřejném e, státním zástupci, a že zapotřebí to ještě definovat, pokud jde o řešení sporu e, v, nebo v podvodu v EU, ale jakýkoliv státní e, zástupce v EU v jednotlivých členských státech o tom ví mnohem více. více. Paní předsedkyně, děkuji. Pan Děkuji, paní předsedkyně. Já mám dvě připomínky. Za prvé, e, něco k orgánu EPO, veřejného evropského žalobce. Já si myslím, že v podstatě všechny e, hlavní strany ve Spojeném království jsou proti EPO. A nic se tam neuvádí o tom. A jestliže chceme brát podvody vážně, chceme proti něm bojovat, tak tady ztrácíme spoustu času e, snahou vytvořit takovýto orgán, když se na tom členské státy neschodly. Není tady mm, konsenzus. To je neproduktivní. Pak tady máme rozlišení mezi nesrovnalostmi a podvodem a to mě zaujalo a zajímá, protože velmi často e, jde o velmi odlišné věci. A nesrovnalost a může jít často o závažné, podstatné nesrovnalosti, ale v některých jiných situacích může jít o triviální věci, věc příliš um, takového um, hnidopišského až auditu. A možná, že Evropská komise v tom potom nejedná správně, protože pokud poukazuje na takovéto nesrovnalosti, protože ty se mohly například změnit v průběhu implementace. A to vede nejenom k prodlevám, ale kromě toho poškozuje eh, pověst evropských firm. A zejména to platí pro nevládní odvětví. No, řečník hovořil o tom, že je důležité, zda jde o záměr či nikoliv. Ale i v případě neúmyslné nesrovnalosti je rozdíl mezi chybou, a často jde o chyby ze strany eh, financujícího orgánu, nikoli v příjemce. A pak je rozdíl mezi tedy takovouto chybou a mezi takzvaným řádným prováděním a mezi nějakým rozdílem v té odbarné otázce, to znamená, že v podstatě něco, co je v pořádku, je eh, legální, ale děláte to trochu jinak, to znamená, nedochází k řádné implementaci, ehm, pokud chcete získat nějaké prostředky. A tady mezi tím je zapotřebí opravdu rozlišovat. Ale to vše se dostává pod jednu kategorii nesrovnalosti, ale jasné, že jednu z těch, jeden z těch případů Eh, není zapotřebí vůbec řešit. My potřebujeme řešit opravdu skutečné podvody. A já bych očekával, že se tady bude rozlišovat mezi těmi technickými nesrovnalostmi a mezi skutečnými nesrovnalostmi. Doufám, že takovéto rozlišení bude uh, bráno více vážně v provádění nového eh, programového období, tak abychom se zaměřili na skutečné podvody. A poprosil bych pana řečníka, aby, nebo zda může provést takovéto rozlišení, aby nedocházelo pouze k doporučením, jak bojovat s podvody, s podvody ale také, abychom měli doporučení, která eh, povedou k tomu, že lidé nebudou dělat tyto neumyslné nesrovnalosti, které potom vedou ke škodám, nesrovnalostem a tak dále. Paní předsedkyně, děkuji. Dalším řečníkem je pan Klek. Děkuji. Milí kolegové, milé kolegyně, v první řadě bych rád uvítal zvýšenou snahu komise, která chce odhalovat podvody, Eh, do období do roku 2013. A já si myslím, že v našem výboru si ceníme integrity nebo snahy o zachování integrity naší finanční politiky. V dokumentu komise je jasně vidět, že došlo k nárůstu počtu podvodů, ale ta absolutní částka, ta hodnota podvodu je nižší a v tomto smyslu jsem optimista. Nemyslím si, že se objevila mm, spousta nových dalších příležitostí pro podvody, ale myslím si, že došlo k posílení kontroly, revize a to potřebujeme i v budoucnosti. Musíme se zaměřit na posílení eh, služeb a útvarů, které bojují s podvodem a také musíme podporovat harmonizaci těchto eh, útvarů v rámci EU. Nesmíme připouštět rozdíly mezi úkoly a kompetencemi takovýchto útvary v jednotlivých členských státech. Je zapotřebí řešit, jak funguje stávající systém a takovéto útvary a oddělení a skutečně využít jejich potenciál. Kromě toho bychom se měli zamyslet nad vytvářením nebo zakládáním nových orgánů, už zazněly některé příklady od členských států, že třeba posílit stávající orgány a zejména posílit jejich efektivitu předtím, než budeme přemýšlet o zřizování nových orgánů. Pan Maletič, máte slovo? Paní Maletič, pardon. Děkuji, děkuji za slovo. Děkuji také panu zpravodaji za velmi dobře připravenou zprávu. Zdůraznil jste při prezentaci stanoviska, Eh, hodnocení ex ante a kontroly a že jsou velmi důležité pro snížení počtu nesrovnalostí, s čímž souhlasím. Kromě toho jste eh, zdůraznil, že zapotřebí mít řádnou definici. A opět s vámi souhlasím, podle mě je zapotřebí mít jasný systém a řádnou definici, která nebude umožňovat subjektivní výklad. Pokud máme různé výklady, pak to sebou nese problémy. Kromě toho si myslím, že je zapotřebí zdůraznit potřebu prevence a vzdělání, osvěty. To je totiž klíčové pro omezení počtu nesrovnalostí. Vyslyšela jsem spoustu příkladů z praxe, kdy ten konečný příjemce eh, prováděl nějaké nesrovnalosti nebo měl nějaké nesrovnalosti, ale vůbec si toho nebyl vědom. Vedu jeden konkrétní příklad, který je velmi častý. A sice například v projektu nebo v rozpočtu projektu bylo napsáno, že e, konečný příjemce zakoupí například okna nebo e, dveře ze dřeva a potom na trhu ten konečný příjemce zakoupil lepší kvalitu, nejednalo se o dřevěné rámy, ale o hliníkové, a koupil tedy kvalitnější věc za méně peněz byl z toho nadšený, protože koupil něco kvalitnějšího eh, s vynaložením méně prostředků, ale potom, když eh, danou věc kontrolovali auditoři, tak eh, to vyhodnotí jako nesrovnalost, protože v rozpočtu je napsáno něco jiného, než se potom realizuje. A konečný příjemce musí prostředky vrátit. A teď už máme dva problémy. Jednak máme eh, výskyt nesrovnalostí a pak druhý problém je, že máme konečného příjemce, který ztrácí důvěru v eh, prostředky EU a možnosti, jak je vynaložit. A já si myslím, že to je právě dáno nedostatečnou komunikací a nedostatečnou osvětou a eh, vzděláváním. Děkuji, pan Zeller. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji také panu kolegovi Arimonovi za zpracování eh, tohoto návrhu, kterou velice dobře zpracoval, udělal něco nesmírně důležitého, upozornil na definice a v celé té disky, diskusi najednou vidíme, že se to tady smíchává. Nesrovnalost, to je všechno, co se děje mimo pravidla. Ale potom máme chyby, podvody a korupci. A to jsou tři různé věci. A většinu toho, co jsme konstatovali v oblasti nesrovnalostí, tady byly chyby, které spočívaly s tím, že se dostatečně nerespektovaly podmínky výpisů, nabídek pro, výpisů k programům. A potom správní kapacity v eh, politice soudržnosti vypadají často tak, a to také konstatuje zpráva, že tady dochází k fluktuaci toho personálu, mění se kompetence a je tu nejasnost či řada nejasností u odpovědného personálu, jak se musí správně postupovat a pak dojde k chybě. Ale to nejsou případy podvodu. A na jiných místech už jsme konstatovali, že skutečně se podvádí u zemědělských dotací. Zatímco v politice soudržnosti tomu tak není. Tady se vyskytuje spíše chyby spočívající v tom, že se části předpisů EU nerespektují Čiže že se na ně nedá dostatečný pozor. A myslím si, že na to kolega Arimon velice dobře ve svém návrhu upozorňuje. Na jiném listě papíru stojí, a to vlastně vyvozuje z diskuse kolegů, a o tom se také diskutuje na veřejnosti, zda prostředky pro politiku soudržnosti eh, byly správně použity co do programu, ale to souvisí s jednotlivými členskými státy. Ale většinou se kritizuje tohle, že někde se má v savaně prostě v poušti budovat letiště, kde startuje jedno letadlo denně. A nad to zlobí veřejnost. A tyto záležitosti bychom měli silněji zohlednit na našem výboru, protože správné použití prostředků i co do projektu jako takových je přeci v zájmu Evropské unie. Ale to je jiné téma. A když tady zpracujeme ty návrhy kolegy Arimona, že má docházet, na, docházet ke kontrole těch platebních agentur ze strany komise, O to už se pokouší komise v oblasti zemědělství. Podařilo-li by se to i tady, mohli bychom jistě snížit počet těch případů. Tam, kde se jedná o korupci, to je záležitost státních eh, zástupců. Ti musí být činní. Ale jak už jsem řekl, ty chyby vznikají často tím, a to je většina toho, čím se tady zaobíráme a čím jsme se v posledních letech také zaobírali, že prostě na správném místě často není správný personál, který uznávám, který by dokázal se vypořádat s těmi, jak uznávám, komplikovanými pravidly. A teď se musíme podívat na komitologii, zda to, co se tady pořád vyžaduje, a sice zjednodušení administrativních procesů, zda k tomu opravdu dochází, či zda na základě dalších a dalších předpisů, které se vymýšlejí členské státy, je to vlastně naopak. Děkuji. Pan Van Nistelrooy. Voorzitter, dank u wel. Het is in het Engels, maar ik spreek in het Nederlands. Dat kan wel, denk ik. De... Budu Text, který máme k dispozici, je dobrý, ale možná bychom měli říct si, co máme ještě před sebou. Už jsme k tomu tématu měli dříve zpravodaje, kteří poukazovali na to, co už bylo v této věci vykonáno? Prováděly se akční programy, eh, realizovala Evropská komise, my jsme k ním podněcovali. A jde nám o to, abychom eh, viděli vývoj, jak se věci vyvíjejí, spouští. A jde také o to, zda jsou chyby vykazovány jako podvody, protože pokud se díváme více do hloubky, tak samozřejmě zjistíme více informací. je to vždy tak i v osobním životě, když budete s někým vést další, hlubší rozhovor, tak zjistíte více. A já bych byl rád, aby kroky, které jsme udělali v minulosti, stejně jako akční programy, tak abychom se podívali na jejich výsledky, eh, abychom se podívali, kde eh, abychom šli více do hloubky abychom se podívali na víc, větší počet podvodů. Pak otázka nového nařízení došlo k několika změnám a tyto změny teď umožňují už velmi brzy díky lepší kvalitě plánování zasáhnout. Například řekneme se nějak, chceme se nějak tematicky zaměřit, například eh, ta otázka mostů. Buď most strhneme, postavíme nějaký nový, a pak jde o nesprávný výdaj, ale podle současného programu máme dohody o partnerství a je to mnohem přímější přístup. Můžete využít eh, výzkum, eh, oblast udržitelných programů, eh, IKT, malé a střední podniky. Máme zde mnohem lepší vedení, mnohem lepší nabídku. Rád bych uvítal ještě jednu další věc, a sice, abychom za dva nebo tři roky vypracovali nové zprávy, které by šly ještě do větší míry detailu. Zabývaly by se eh, výkony a výsledky jednotlivých fondů. A například mm, snížení eh, mm, CO2 a pokud by nebylo dosaženo určitého výše snížení, tak by došlo ke škrtům v těch dotacích. Závěrem ještě k tomu, co říkal pan Arimont a k otázce EPA, to znamená Evropského veřejného žalobce. Je třeba se podívat na to, jaké máme nyní nástroje a zda v případě, že budeme dobře používat, tak zda ještě potřebujeme k tomu nějaký další orgán, který v podstatě vykonává úplně tu též práci. Hmm, nezjistí podle mne vůbec nic navíc, nic dalšího. Možná, že před soud se pak um, dostanou jenom ty, kteří by se sem dostali tak jako tak, ale já si myslím, že existují ještě jiné nástroje například eh, finanční prohlášení, které musí vydat členské státy za všechny výdaje, eh, Dále to, co máme v otázce spolufinancování, sdíleného řízení, sdíleného managementu, to jsou další nástroje. Je třeba zapojit ministry financí, členské státy. Pak musíte vlastně podepsat, že to, co je v tom prohlášení, v tom finančním prohlášení, je v pořádku. A to souvisí také s kulturou a mentalitou. Pokud máte takovou laxnější kulturu, a dochází k mnoha podvodům a vy to necháte jenom tak běžet, řeknete OK, nic se neděje, ale paní nová komisařka řekla, že tolerance bude nulová. Můj dotaz zní, Zda ale potřebujeme nezbytně pro řešení takovýchto eh, případů podvodů eh, samostatný eh, nový orgán Evropského veřejného žalobce. Já si myslím, že sdílený management by to vyřešil velmi dobře, kdyby došlo ke spolupráci mezi regiony a mezi státní úrovní. Možná, že potřebujeme více záruk, aby docházelo k lepšímu provádění, ale myslím si, že by to bylo lepší, než se teď snažit Eh, vytáhnout z rukávu nějaký nový orgán. O tom přesvědčen nejsem. A je zde správně napsáno, že rada musí poskytnout podporu. Pochopil jsem to tak, že velká většina rady si to ale nepřeje. Nepřeje si EPO, nepřeje si úřad veřejného žalobce, Evropský úřad veřejného žalobce. Pak otázka um, větší intenzity úsilí,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 en parallèle euh, l'obligation, en tout cas l'intérêt pour l'Union européenne d'aller vers euh, d'être en capacité en tout cas de a současně povinnost, aby eh, tyto eh, prostředky byly chráněné, to je naprosto zásadní. Takže já se jenom eh, vrátím k těm jeho některým prohlášením, jich některým prohlášením komise a především k té myšlence Evropského veřejného žalobce. Ehm, samozřejmě souhlasím s panem Miss Vestorojem, ale když byl zmíněný úřad ehm, evropského žalobce, několik zemí a národních parlamentů se k tomu mm, postavilo mm, jaksi s výhradami a také tady zazněla problematika definice podvodu to znamená ten záměr, ať se jedná, jestli se jedná o záměrné podvody nebo, nebo Eh, ať už jsou organizované nebo nikoli, a potom tedy chyby jiné. A takže možná větší upřesnění definice podvodů by umožnilo um, zaznamenat větší pokrok v oblasti té myšlenky posílení kontrol a role eh, evropského žalobce, takže nevím, třeba by ta definice v tomto směru pomohla. A konečně komise ve svém vystoupení uvedla, že členské státy musí vyvinout více eh, snahy v oblasti zjišťování a nahlašování podvodu. Eh, jaká kritéria byla použita pro identifikování těchto zemí? Děkuji. Paní Pičierno. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla především poděkovat zpravodaji za tento návrh stanoviska. Sdílím hlavní eh, myšlenky, které tu vyjádřil a pokusím se k tomu přispět několika pozměňovacími návrhy. Několik předřečníků už tady říkalo, že zpráva komise stanovuje již nyní určitý pozitivní rámec, pokud se jedná o podvody v oblasti politiky soudržnosti. Počet Eh, ne, nesprávného že zacházení eh, těch počet eh, problematických případů se zvyšuje, ale objem se snižuje a to je vidět, že to je výsledek jaksi snahy a spolupráce komise se členskými státy v rámci prevence. Jinak ale, paní předsedkyně, si myslím, že ta cesta je ještě daleká a je třeba pokračovat v úsilí eh, na těch tématech, o kterých nyní tedy jednáme, za prvé některé statistické údaje, o nich jsme dnes hovořili, vychází z různých kritérií v jednotlivých zemích a proto je riziko, že tato kritéria zůstanou přibližná, protože údaje poskytované členskými státy jsou výsledkem hm, politiky prevence, politiky represe a te se liší v jednotlivých zemích, takže ono je těžké eh, toto Eh, jasně porovnávat. Takže si myslím, že je hlavně potřeba pokračovat ve výměně údajů a eh, osvědčené praxe z různých zemí. V této oblasti Itálie vyvinula značné úsilí, které také bylo opakovaně oceněno ze strany OLAFu. Takže je potřeba pokračovat ve výměně osvědčené praxe, tak aby každý členský stát považoval boj s podvody eh, za prioritu. Nemůžeme si dovolit ztratit ani euro z evropských prostředků v důsledku nezákonného chování, zvláště v kontextu krize. Takže každý podvod eh, spojený s veřejnými prostředky musí být sankcionovaný. A v tomto kontextu návrhy komise eh, ohledně veřejného žalobce, trestního práva a tak dále, všechny tyto návrhy musíme podpořit a přijmout. Eh, za minulého volebního období parlament odvedl výbornou práci na toto téma a doufám, že další jednání eh, budou završena v rozumné době. A ještě poslední poznámka a to souvisí s nedostatky, které nejsou nutně pod vodem. Můžeme víc z toho, že tyto nedostatky také budou eh, klesat eh, díky úsilí členských států, především úsilí v oblasti vzdělávání eh, státních pracovníků a pracovníků, kteří hospodaří s těmito prostředky, aby nedocházelo k chování, které někdy je jenom důsledkem neznalosti takže tady je, myslím, důležité hlavně se soustředit na vzdělávání pracovníků. Děkuji. A další má slovo pan Brion. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád poblahopřál zpravodaji za tento velice zajímavý dokument, který ukazuje, že Evropská unie už je opravdu Eh, naprosto zahlcená eh, byrokracií a ztrácí jakoukoliv věrohodnost. Zpravodaj to tu připomněl. 23 miliard eh, už je splatných. Jak máme být věrohodné, jestliže v loňském roce bylo zaznamenáno 16 tisíc nedostatků v objemu 2,4 miliard eur? A to ne jenom, ale z části je důsledek podvodu a korupce. A současně se ještě více žádá od lidí, aby si utáhli opasky a někteří lidé musí trpět velkým plánem na škrty. Třeba v mém regionu, v Nohpatkali, tam je ohlášený pokles objemu prostředků, zatímco nezaměstnanost tam někde představuje 20-25% a současně nedochází vůbec k žádné kontrole nad evropskými fondy, protože Evropská komise a Evropská unie jsou i naprosto neschopná. Jeden e, předřečník tady upřesňoval, že za předchozího legislativního období tyto stejné návrhy, tyto stejné skutky byly odsouzeny, ale nic se neudělalo pro to, aby se těmto podvodům a korupci zamezilo. Takže bych vám také chtěl říci, že vůbec nevěřím ve vytvoření nějakého evropského veřejného žalobce, protože to by byla urážka. Urážka lidu, urážka suverenity členských zemí. Je potřeba naopak, myslím, se zaměřit na pozastavení podpor těm zemím, které nejsou schopné prosadit právo a prosadit uh, řádné hospodaření s veřejnými prostředky. Děkuji. Thank you. Thank you, for all. Děkuji. A pan Juan, máte slovo. Yeah, uh, th- thanks, Chair. Uh, I also said on the, the budget... Děkuji. Já jsem z eh, kontrolního výboru a trávíme mnoho času eh, tím, že se věnujeme tomu, aby prostředky byly eh, využívány řádně. Budeme projednávat také zprávy účetního dvora a, a zprávy tohoto výboru a tak dále. On je velký rozdíl mezi podvody a nedostatky. Většinou hovoříme o podvodech. E, podvody představují v rozpočtu e- EU 0, celá něco procent, což je vlastně maličké procento. My se tomu samozřejmě věnujeme a soustředujeme se na ty členské státy, ale 80% evropských prostředků jsou, má i na starosti členské státy. A, takže to je jenom proto, abychom zasadili tuto diskuzi do řádného rámce. A e, Členské státy například v oblasti podvodů a korupce mají rozdílné způsoby vyšetřování, rozdílné způsoby eh, oznamování eh, těchto případů, takže eh, tam samozřejmě se dá mnohem více dělat na úrovni jednotlivých členských států a je potřeba těm, těm státům, které s tím mají problémy, pomoci, jestliže jsou to čtyři nebo soustředit se na čtyři až pět členských států, které mají nejvyšší e, míru chybovosti a snažit se jim pomoci. To si myslím, že je řešení. A pak by bylo možné skutečně dosáhnout vyšších e, výsledků. Jinak ta zpráva je výborná. Já e, vítám většinu doporučení a myslím si, že tu zprávu můžeme ještě posílit, když se více soustředíme na členské státy, protože my můžeme říkat Evropská unie ano, ale zase zdůrazňuje, 80% evropských e, prostředků vydávají členské státy. Takže jestliže dochází k podvodům, je to jejich odpovědnost z velké míry a proto se musíme právě soustředit na ty nejproblematičtější členské státy. Děkuji a nyní pan Polčák já bych eh, chtěl hm, i k tomu co zde bylo řečeno mým předřečníkem panem Vogenem říci že <clears throat> právě otázka podvodů eh, by měla vést k tomu aby byly dostatečně využívány ty současné nástroje a ne připravovány nebo realizovány kroky teď myšleno zejména evropský veřejný žalobce eh, který si myslím že skutečně budí velké emoce a eh, toto opatření podle mého názoru není eh, v tuto chvíli nezbytně nutné ostatně o tom hovořil i pan van nistelrooij. Ehm, k tomu ještě co říkal jeden z mých předřečníků já nevím jestli evropská unie je nevěrohodná proto že příjemci nebo někteří příjemci dotací eh, se dopouští podvodů. to si já nemyslím a eh, je otázkou jak skutečně tedy eh, reagovat na zjištěné podvody. paní nová komisařka corina cretu sdělila že budou ihned pozastavovány programy u nichž budou zjišťovány podvody. Eh, takže z mé strany bych chtěl říci že možná tento přístup komise eh, by mohl být tou razantní odpovědí ale nikoli tedy zřizování úřadu respektive instituce eh, veřejného žalobce. děkuji. Thank you. Do we have... Děkuji. Ještě nějací další zájemci o slovo? Paní Tomašič? Děkuji za slovo. Důvodem porodu je někdy byrokracie. Někdy je to velmi komplikované, zejména v bývalých komunistických zemích. Se říkají, tak pusme se do toho a uvidíme, jak to dopadne. Navrhuji, abychom měli častější kontroly, přísnější kontroly, a to nám pomůže si zachovat přehled o tom, jak eh, se věci mají a jak to je s celým projektem. Ti, kteří pracují opravdu s čestnými úmysly, ale dělají nějaké chyby, které jsou dány například jejich neznalostí, tak by neměli přijít o podporu a prostředky, protože na tom závisí spousta pracovních míst. Je zapotřebí, abychom lidem mnohem více pomohli a platí to zejména pro nové členské státy, které se teprve nedávno připojily k EU a Eh, které zatím ještě nevědí úplně, jaká jsou pravidla. Opravdu je zde spousta čestných lidí, kteří chtějí pracovat, ale nevědí jak. Paní předsedkyně, děkuji. Žádný další zájemce? Ne, paní eh, Breso. Jo, eh, Vorej. Já bych chtěla doplnit také svůj příspěvek k tomu, to už zde zaznělo. Už jste připomněli, že jsou velké rozdíly mezi nesrovnalostí, které jsou podvodem, a mezi nesrovnalostmi, které mohou vyplývat často, byť ne vždy, e, například z toho, že pravidla jsou příliš složitá. Nemusí to být tak vždy, ale některé nesrovnalosti mohou být způsobené obrovskými složitostmi. A nám jde o to, aby došlo ke zjednodušení legislativy. Máme k tomu předpisy a týká se to také eh, z administrativy. A toto úsilí na zjednodušení by mělo sloužit k tomu, abychom lépe rozlišovali mezi tím, kdo eh, činí nesrovnalosti, jejichž cílem je podvod a které nesrovnalosti jednoduše vyplývají z nějakých byrokratických složitostí, které ještě může komplikovat členský stát, protože často členský stát, když provádí evropskou legislativu nebo když eh, spravuje evropské prostředky, tak často členský stát ještě vytvoří nějaké další komplikace nebo složitosti. A já si myslím, že v této věci bychom se měli zaměřit také na, a to i s ohledem na stanovisko pana Tumaska, či třeba lépe vyřešit zjednodušení a lépe uplatňovat zásadu subsidiarity. Protože v některých případech je možné, právě když budeme uplatňovat zásadu subsidiarity, tak je možné zjednodušit dané věci a přenést odpovědnost více na členské státy. V opačném případě nám hrozí riziko, že i v dalším období věc ještě více zkomplikujeme. Platí to nejenom pro členské státy, ale zejména pro regiony a subjekty, které využívají finanční prostředky, tak ty budou muset zaručit eh, výsledky. Tak, aby výsledky byly zjevnější. Ten výsledek, který eh, daný projekt má jako cíl, ten financovaný projekt. A pak tady máme celou tu administrativní složitost, kterou je třeba řešit, tu papírovou složitost v vozovkách. A já si myslím, že jestliže opravdu nám jde o to, abychom dosahovali výsledku, aby ty byly zjevné, tak současně je nezbytné zjednodušit ty administrativní postupy. A podle mne to umožní omezit počet, snížit počet nesrovnalostí a kromě toho tak více vyniknou podvody Mm, teď je podvěd v podstatě účetní, ale já si myslím, že jestliže eh, se budeme více zaměřovat na výsledky, tak eh, reálně uvidíme i ty skutečné podvody. Protože pokud zde není výsledek, tak můžeme objevit, že došlo například k jakému podvodu. A tak bychom měli lépe rozlišovat mezi těmito dvěmi typy. A kromě toho bychom měli stále více usilovat o ověření skutečného výsledku, který nám umožní reálně pochopit, kdy opravdu dochází k formální nesrovnalosti a mezi tím, kdy se eh, jedná o podvod. A tím pádem také o to, že nebylo dosaženo žádoucího cíle, o který projekt usiloval. Paní předsedkyně, děkuji. Žádní další zájemci? Ne, přece jenom. Paní Anderson. Já bych eh, ráda poblahopřála k tomu rychlému vypracování stanoviska, které máme teď před sebou. A myslím, že tady je společná hrozba a společ, vojítko mezi těmi dvěmi prezentacemi, které jsme dnes slyšeli, protože na jedné straně jsme měli eh, zprávu o provádění politiky soudržnosti a o problémech a složitostech, které, mm, kterým čelíme v této oblasti. Já si myslím, že nemůžeme toto oddělit od eh, ochranou mm, finančních zájmů. Už eh, předchozí prezentaci jsme slyšeli, že máme omezené lidské zdroje, a je zapotřebí technická podpora ve všech členských státech. A pak se není co divit, že máme takovéto nesrovnalosti. To, co některé regiony eh, se potřebují naučit a potřebují řešit, pokud jde o to, co je třeba eh, eh, mm, považovat za nesrovnalost, tak musím říct, že například v Severním Jirsku mám celou řadu skupin, která se nás kontaktovala a stěžovali si na typ nesrovnalostí, které jsou jim předkládány. Já si myslím, že všichni z vás znáte příklady. Eh, šlo například o časné, eh, včasné brzké zasedání, kdy se dostavilo pouze několik málo účastníků a byla zde nedostatečná komunikace mezi skupinou a mezi těmi, kteří odpovídali za řízení a tečlo nějaký nějakých třeba 12 kusů eh, pečiva a nebyl tam, ne, neseděly počty, ale v podstatě to bylo směšné. A um, toto odrazuje mnohé skupiny kvůli takovýmto typům nesrovnalostí. A já si myslím, že bychom si měli tedy propojit ty dvě prezentace dnešního dne. To znamená otázka omezených zdrojů, a otázka problémů, které řešíme v této oblasti, tedy v oblasti boje proti eh, podvodům a ochrany finančních zájmů. Paní předsedkyně, děkuji. Eh, tímto uzavíráme seznam řečníků a já předám slovo komisi a zástupci OLAFu. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem jeden ze spoluautorů zprávy o ochraně finančních zájmů. A v první řadě eh, bych eh, rád vyjádřil ocenění analýze pana Arimonta. Protože myslím si, že opravdu trefil řebíček na hlavičku. Tato zpráva se v posledních letech poměrně vyvíjela. Zpráva za rok 2013 se snažila využít příležitosti, která vyplývala z toho, že jde o poslední zprávu za dané období a za eh, tady mandát komise končící, příležitost tomu, abychom měli eh, retrospektivní obrázek o činnostech, které byly realizovány během těch pěti let eh, období předchozí komise. O co jde Máme tady různé přístupy členských států a opravdu toto je mm, hlavní věc, která nás nepokojuje. A je to také jasné vysvětlení, ze kterého můžeme vyvodit mm, omezený počet nějakých obecných eh, závěrů. A my jsme se snažili opravdu z toho vytěžit maximum. Různé přístupy sebou nesou různé právní systémy a také administrativní systémy, a různou základní právní definici, ale také různý kulturní přístup k jednotlivým otázkám buď podvodů nebo nesrovnalostí. Různé správní kapacity, eh, které jsou zaměřeny na prevenci nesrovnalostí. A znamená to také různé přístupy k vynaložení prostředků na boj proti podvodům. V neposlední řadě bych rád zdůraznil také to, že tyto rozdíly někdy existují i v rámci jednoho členského státu, ale v rámci různých samozpráv tohoto členského státu. Například, proč v některých zemích máme v oblasti zemědělství určitou míru odhalování eh, nesrovnalostí a například nulové výsledky v oblasti politiky soudržnosti nebo naopak. A může to být dáno těmi rozdíly. Tak, druhá věc, která vyplývá ze současného návrhu a také z analýzy pana Arimonta, je, jak si budeme věci vykládat. Je to výsledek dobrý nebo špatný? Rád bych zdůraznil, že ve zprávě jsme přijali jasné rozhodnutí. A my si myslíme, že úroveň odhalování chyb je v pořádku, je to dobrý výsledek, protože to znamená, že ty problémy, které eh, se vyskytnou, tak je řešíme, snažíme se je napravit. Administrativa si je vědoma těch problémů, stejně jako komise, a snaží se najít, řešit, najít řešení, na, které napraví tyto problémy. A proto ve zprávě je jasné rozhodnutí, které se týká boje proti podvodům. Nevěříme v nulové odhalování podvodů. Nevěříme v to, že by bylo možné, že žádné podvody eh, se nevyskytují v členských státech. To znamená, takzvané zero detection, tedy eh, nulový počet odhalených podvodů, pro nás nepřichází v úvahu. Jestliže nějaká členská země vykáže nulový počet podvodů za několik let, tak podle nás to znamená, že mají určité problémy při boji proti podvodům, nebo minimálně při odhalování podvodů. Nebo pokud chceme jít ještě o kousek dál, tak možná, že podvody odhalí, ale nenahlásí je. Což opět znamená, že něco v pořádku není, do, není v pořádku v tom toku informací. Teď reaguji na paní, pana eh, Žula, jeho dotaz. A to je, jak jsme indikovali některé členské státy, to znamená, to je ta metodika, kterou jsme uplatnili. Teď se vrátím k odhalování podvodů. Samozřejmě souhlasím s tím, že v té široké kategorii nesrovnalostí je třeba rozlišovat a můžeme z toho vyvodit určité závěry. Například víme, že největším eh, zdrojem, největší příčinou nesrovnalostí jsou případy nedodržení předpisů u zadávání veřejných zakázek. A podíváme-li se na analytická zjištění zprávy a propojíme to s eh, politickými akcemi, které jsou ve zprávě popsány, tak z toho podle mě jasně vyplývá, že komise na základě těchto ukazatelů, výsledků nebo těch zjištění tak učinil opatření, přijal opatření, která mají eh, řešit otázky veřejných eh, zakázek. Je to otázka také spoluzákonodárce. A loni se to stalo balíčkem pro eh, směrnice v oblasti zadávání veřejných zakázek a nyní je tedy na členských státech, jak je budou implementovat. A Přesně to ukazuje, jak zjištění ve zprávě jdou v ruku v ruce také s politickými kroky a opatřeními. A tím, co se dostávám k poslednímu bodu, a sice politickým iniciativám, které jsou popsány ve zprávě, jako například návrh eh, na Evropský úřad veřejného žalobce nebo směrnice PIF, tedy eh, chránění Eh, zájmům, eh, chrání zájmu, finanční zájmu EU, prostředky v trestním právu. A tím řešíme naši hlavní obavu, a sice ty rozdílné přístupy, rozdílné výklady, rozdílné základní definice v různých členských státech. A také různý přístup k podvodům. To je třeba říci. Je třeba doplnit, že podle nás je poměrně jasné, a jsme přesvědčeni, že nulové podvody, že to je nesmysl. A jestliže někdo vykáže nulový výskyt podvodů, tak možná, že eh, chce členský stát uplatňovat finanční opravy, ale potom neřeší podvody adekvátním způsobem, protože jestliže eh, neuplatní žádné sankce proti pachateli, tak ten pachatel jednoduše najde nějaký nový způsob, jak by mohl ze systému těžit. A systém se tak nikdy sám neuzdraví. Jenom sebou ponese další problémy, ale bude to vypadat, že v podstatě nejsou žádné dopady eh, v případě těch nesrovnalostí. Ještě jedna otázka tedy nesrovnalosti. protože to zde, zde zaznělo několikrát a je zapotřebí to podle mě ještě vyjasnit. Existují dvě hlavní příčiny. Jednak je to otázka porušení pravidel v oblasti zadávání veřejných zakázek a to souvisí zejména s tím, jak eh, uplatňuje pravidla veřejná zpráva, což je jeden hlavní, z hlavních zdrojů eh, problému. A tím druhým zdrojem jsou samotní příjemci. Typickou nesrovnalostí jsou nespůsobilé výdaje. Sem spadá celá řada věcí. Uvedli jsme několik konkrétních příkladů, zejména dveře, které jsou například dřevěné nebo z nějakého jiného materiálu. A já si myslím, že to je spíše otázka eh, dobrých eh, správných postupů než pravidel. Ale pokud já podepíšu dohodu s nějakou společností, že chci mít nějaké moderní eh, dveře Eh, které jsou ze dřeva v domě a potom si převezmu eh, zakázku a dveře nebudou ze dřeva, ale z nějakého kovu, tak jednoduše dodavatel nedodržel podmínky. Co mohl dodavatel udělat? Bylo a v tomto případě eh, jde o to, že veřejná zpráva vydala prostředky a musí říct si, souhlasíte s tím, abychom změnili podmínky dohody, protože je výhodnější tady mít nějaké kovové dveře místo dřevěných dveří. Ale pokud toto proběhne bez odůvodnění, vysvětlení, místo toho, aby bylo řečeno, toto bylo výhodnější, tak dochází k porušení podmínek dohody. A v občanském právu víme všichni, že, že dohoda je nedotknutelná. Platí to, co je v dohodě. A souhlasím plně s tím, co říkala paní Maletič, s jejími závěry, že je třeba se zaměřit hodně na prevenci a na osvětu, na informovanost, tak s tím souhlasím. Ale na druhou stranu si myslím, že jestliže existují nějaká pravidla, jestliže se strany na něčem dohodnou, tak je třeba tato pravidla, tuto dohodu respektovat. To je podle mě naprosto jasné. Ještě závěrem otázce odhalování podvodů. Já jsem řekl, že obecně řečeno jde o pozitivní prvek, protože díky odhalení je možná náprava, ale nesrovnalosti, které jsou nahlášeny, nebo o kterých se hovoří v této zprávě, tak eh, pocházejí z různých zdrojů odhalení. Jde například o systémy kontroly a řízení členských států, a v tomto případě jde o skvělý výsledek, pokud dojde k odhalení, protože to znamená, že systém funguje, každý dělá svou práci. A dochází k odhalování nesrovnalostí, ke kterým dojde po udělení dohody, to znamená během provádění projektu. Vyplývá to například z kontroly přímo na místě, kde dojde k odhalení nebo eh, kontrolování zpráv a eh, výdajů a tak dále. Nesrovnalosti je možné odhalit eh, na straně auditorských orgánů. To znamená, tady řešíme více to, jak řídící orgány provádějí pravidla, to znamená ty vnitrostátní auditové organizace. A pokud se objeví nesrovnalosti, které vyplynou z kontrol Evropské komise nebo Evropského účetního dvora nebo z OLAVu, nebo z orgánů prosazujících právo nebo z justičních orgánů, tak eh, všechny tyto úrovně kontrol, a v některých případech se jedná o systematické kontroly, které jsou zakotveny v systému, některé kontroly jsou naopak externí, tak pokud mm, toto vede k odhalení problému, tak to ukazuje na angažovanost jak vnitrostátních, tak evropských orgánů v to uh, řešit, jak jsou prostředky vynakládány a snahu o to, aby byly vynakládány efektivně pokud by všechny členské státy věnovaly stejnou úroveň pozornost a platilo by to všechny regionální orgány, eh, probíhal by stejný počet kontrol na stejné úrovni kvality, tak v takovém případě bychom mohli říci, že více odhalených nesrovnalostí v jedné zemi znamená skutečně, že tato země má více problémů. Eh, do určité míry tak můžeme učinit v případě odhalení Evropského účetního dvora nebo v případě auditu komise, protože přesně to je součást jejich úkolu, aby identifikovali systémové problémy v případě, problé- v případě systému auditu, řízení a kontrol. Ale v případě, že zkoumáme eh, a to z hlediska boje proti podvodům tyto věci, tak je třeba brát v potaz všechny tyto faktory a prvky. Děkuji za pozornost a samozřejmě Eh, jsme k dispozici panu zpravodaji i tomu vašemu výboru, v případě, že byste potřebovali něco vyjasnit nebo nějak pomoci v této věci. Děkuji. Děkuji vám za vaši prezentaci, pane Harimonte. Chcete na to odpovědět tady na ty návrhy? Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Dovolte, abych nejprve poděkoval všem kolegům, kteří se účastnili této diskuse. To už teď přineslo velice smysluplná doplnění Dovolte, abych zareagoval krátce na pár připomínek. Eh, kolegové upozorňovali na to, že se má rozlišovat mezi technickými a náhodnými nesrovnalostmi. O tom můžeme diskutovat, ale já jenom při studování této zprávy pořád myslel na to, že je to otázka definice a ta zpráva už teď trpí tím, že v důležitých otázkách neexistuje žádná jednotná definice. A kdybychom do podkategorie tam zavedli jinou definici, která jako hlavní kategorie definována není, no tak budeme mít další problémy. Rád budu diskutovat o tom, co je technická nesrovnalost a skutečná nesrovnalost, ale O tom se musí ještě diskutovat. Komise ve svém návrhu 363 se pokouší definovat, ale ono už je to těžké. Definovat se to podvod. Podvod má takhle tlustou definici. A kdybychom se snažili to ještě přenést na nesrovnalost, no nevím, mně se zdá dobré rozlišení podvodu a nesrovnalosti, protože podvod to je kriminální energie, která souvisí s předchozím záměrem, že se záměrně něco dělá jinak, ale pak existují nesrovnalosti, kde se, které nejsou způsobeny záměrem. Ale kdybychom teď ještě v chybách existovali mezi Eh, rozlišovali mezi technickou chybou a skutečnou chybou, to by asi byla chyba, to by přispělo k více problémům než k řešení. Částečně tady hovoříme také o oportunitě použitých peněz, čili příhodnosti či nepříhodnosti použitých peněz. Je to jistě téma, o kterém bychom se měli bavit, ale to nemá co dočinění s tímto tématem. My hovoříme, nehovoříme o tom, zda se, jak smysluplně peníze vydávat, ale jak kontrolovat peníze, které byly čerpány. Ale, čili tato otázka mm, přístojnosti použitých peněz, to bychom tady neměli diskutovat také vnímám, že tady jsou různé názory ve výboru. Já jsem se vždycky odvolávala jenom na to, co parlament sám schválil tento rok. A e, tady parlament schválil text, který e, počítá s tím, že při zřízení e, Institutu Evropského veřejného žalobce je něco, co tedy odsouhlasili parlament, ale může se to dělat tak jako OLAF, Mm, čili koordinování či eventuální splynutí, není to nic nové. Spíše nahrazuje to něco, co už existuje. A kdybychom restriktivně definovali, co znamená úřad evropského žalobce, tím bychom ubrali členským státům obavu, že to je instituce, která vlastně s veřejným žalobcem vůbec nesouvisí. Mm, kolega tady právě hovořil o tom, jak se věci definovaly. Komise sama vysvětlila, jak se odkrývá, odhaluje podvod v jednotlivých členských státech a kolik podvodných příkladů bylo objeveno. To bylo zarážení hodné číst, že u těch 28 členských států v 6 členských státech v roce 2013 nedošlo k žádným podvodům. No tady si musíme položit otázku, zda v těchto zemích jsou lidé tak eh, solidní a tak slušní, že se nedopouštějí podvodu. A nebo to souvisí s metodou, jak definovat podvod, či jak odhalovat podvody. Tady dávám zapravdu komisi. Tady asi něco nebude v pořádku, že v těchto šesti zemích se údajně nic nestalo. Já tady nechci podsouvat nic těmto zemím, ale domnívám se i, že tady se podvádí. Akorát, že ty podvody se neodhalily, ale otázka proč, to ta je zůstává otevřená. A všem řečníkům dávám naprosto zapravdu v tom, že nesrovnalosti, ať už je definujeme jakkoliv, mohou být sníženy tím, že se zjednoduší pravidla. Já bych to rád do textu zapracoval, já jsem to spíše dal pod tu obecnou uh, Eh, charakteristiku hodnocení ex ante, ale myslím si, že bychom tam měli vysloveně napsat zjednodušení administrativních postupů, aby to skutečně de facto a de jure bylo ve všech členských státech tak, aby se za málo prostředků efektivně bojovalo proti podvodu. Hm, čili ještě jednou děkuji za tu bohatou diskusi a čekám na vaše zajímavé pozměňovací návrhy. Thank you, thank you. Děkuji. Zpravodaj děkuji za výborné stanovisko i všem za zapojení do diskuse. Nám to umožní vytvořit skutečně silné a viditelné stanovisko výboru REGI, takže o tom budeme moci hlasovat eh, 3. prosince na příští schůzi. Další bod na programu je různé, takže se ptám, zda máte něco do různého. Není tomu tak. Příští schůze se bude konat ve středu 3. prosince 2014 od 9 do 12.30 a poté od 15 do 18.30. Děkuji tlumočníkům, říká paní předsedkyně, za jejich dnešní pomoc a končím veřejnou část schůze a žádám všechny ty, kteří e, nejsou e, členy schůze koordinátorů, aby prosím opustili sál a koordinátory poprosím, aby tady zůstali.